Dear colleagues, I will, uh, Vážení kolegové, když dovolíte, a poprosím, abyste se usadili. May I ask you to take your seat? Buďte tak hodní a posaďte se. Rádi bychom zahájili schůzi. Máme celou řadu oznámení a doufám, že v mezidobí třeba ještě dorazí někdo další. Takže, pořad jednání. Na žádost zpravodaje pana Diaz de Mera, bod 6, to znamená prezentace aktuálního stavu třístranných vyjednávání o Europolu, proběhne před bodem 5, to znamená zhruba v 9.45. Pokud nejsou námitky, tak je pořad jednání v pozměněné podobě tímto přijat. Pak Tady mám takový drobný seznam e, dalších sdělení. Nejprve jazykový profil. Dnes nemáme tlumočení estonštiny, maltéštiny, slovenštiny a gejlštiny. A za to se omlouváme. Pak musíme potvrdit e, doporučení koordinátorů, a to konkrétně nominaci zpravodajů. Takže Paní Griesbeck z ALDE byla nominována jako zpravodajka ke zprávě eh, o dohodě o spolupráci mezi Eurojustem a Černou horou. Paní Kaufmann z SAD byla nominována zpravodajkou ke zprávě eh, o prováděcím rozhodnutí o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou. Pan Zdechovský za EPP byl jmenován zpravodajem ke zprávě o přistoupení Chorvatska k umluvě o ochraně finančních zájmů Evropského společenství a paní Makovej ECR byla jmenována zpravodajkou ke stanoviskům ke zprávám výboru rozpočtové kontroly k absolutoriu z roku 2014. Potvrzuje výbor tato rozhodnutí, tato doporučení koordinátoru? Myslím, že ano. A tím pádem vás informuji, že ve Štrasburku proběhne v pondělí 23. listopadu dodatečná schůze našeho výboru, kde budeme hlasovat o zprávách, které byly odloženy z tohoto pondělka. Takže pan předseda svolal schůzi příští týden do Štrasburku. Proběhne tam elektronické hlasování k návrhu stanoviska k doporučení e, pro Evropskou komisi k vyjednávání o dohodě TISA. Potom dohoda se Švýcarskou konfederací o modalitě její účasti v eh, Evropské kanceláři pro eh, podporu azylového systému. Potom budeme také hlasovat o zvláštní zprávě Evropského ombudsmana k šetření z vlastní iniciativy k Frontexu. Takže to všechno proběhne v rámci hlasování během našeho zvláštního zasedání výboru v pondělí příští týden. A teď tedy můžeme začít eh, s naší dnešní schůzí. Po prvním bodě pořadu jednání, který máme dnes na pořadu jednání, tedy debata o následcích teroristických útoků v Paříži, bych navrhla uctít oběti těchto útoků minutou ticha. Takže to proběhne před daným bodem pořadu jednání, ale teď se pustíme do další práce. Proběhne výměna názorů k předloženým pozměňovacím návrhům k cestovním výzům. To najdete v rámci bodu 3. Nejprve dostane slovo pan Ortef, pan zpravodaj, poté stinový zpravodajové, pokud jsou přítomní, a pak případně ještě předsednictví, pokud budou něco chtít říct. Každopádně teď, pan Ortef, dávám vám slovo. Oui, merci. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení kolegové, byli jste tak laskaví, eh, že jste promluvili o takto bolestném tématu jako atentátech eh, z minulého pátku v Paříži. Já chci poděkovat Evropskému parlamentu a všem kolegům eh, za jejich laskavá slova. Už jsem několikrát vyjádřil určité výhrady k tomuto textu, o němž hovoříme a myslím, že je tu určitý optimismus není v tomto návrhu. který přichází ve značně mimořádné situaci, což je migrační eh, krize. A pro veřejné mínění eh, je nyní eh, patrné, kde máme slabiny. Je to patrné i pro nás, kde máme slabiny tedy v ochraně vnějších hranic. Vidíme, že dochází k různým teroristickým činům, které mají své Eh, svá pojítka v různém eh, kontextu, v kontextu různých států. Nyní se tedy jedná o víza, která mají být možná občan třetím zemí, aby mohli se pohybovat v celém šengenském prostoru eh, v období určitém, aniž by členské státy věděly, kde se vlastně pohybují. 14. září byla předložena zpráva ambicio, ambiciozní a pro mě eh, bylo důležité, abychom se zaměřili na pole působnosti u konkrétních kategorií, které však jsou legitimní. A jak už jsem tehdy uvedl, jednalo by se o umělce, eh, sportovce profesionální na vysoké úrovni a výzkumné pracovníky protože u všech těchto eh, druhů eh, profesí bychom znali pak eh, jasně jejich itinerář. Na jedné straně je zapotřebí usnadnit u těchto identifikovaných kategorií jejich pohyb po šengenském prostoru a umožnit jim takto pracovat bez nadbytečných překážek. Na druhé straně je zapotřebí zajistit bezpečí a předejít podvodům a zneužívání je zapotřebí, abychom si zopakovali ty základní návrhy. První návrh byl ve snížení pole působnosti omezení na určité e, profese, a to na tři měsíce, tedy na určité profesní kategorie. E, za druhé omezení e, pobytu na maximálně jeden rok a E, za třetí e, je zapotřebí stanovit kompetentní členský stát e, k vydání tohoto víza na základě délky víz, nikoli na základě toho, kam přijde tento žadatel o vízum jako první je zapotřebí vytvořit předběžnou konzultaci mezi členskými státy, tak aby tento systém mohl informovat o tom, kdo je držitelem cestovního víza a e, aby toto mohlo být zhodnoceno při e, možném hodnocení hrozeb e, pro vnitřní šengenský prostor. Potřebujeme také kompletnější seznam dokumentů, které je zapotřebí předložit k mm, obdržení tohoto víza a to proto, abychom předešli eh, nelegální imigraci a také, abychom usnadnili eh, situaci a právní jistotu pro konzuláty a další tedy orgány, které takto pracují eh, při vydávání víz. Tato cestovní víza nemohou být skrytá vnitrostátní víza zaměřená na udělení pobytu je zapotřebí zajistit, eh, že se pak eh, tedy eh, nestanou pobytovým vízem. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů. Kolegové přiložili 72 pozměňovacích návrhů. My jsme se několikrát sešli se stínovým zpravodaj, abychom dosáhli nějakého kompromisu ohledně klíčových prvků tohoto návrhu a je velice jasné, že jsme zaměřili na pole působnosti, na uh, eh, délku pobytu v šengenském prostoru, za třetí, kdo bude kompetentním státem a eh, potom, jaký bude seznam potřebných dokumentů k žádosti o vízum. Eh, za tímto cílem tedy byly předloženy pozměňovací návrhy. Můžeme nyní to uzavřít tím, že tento text ukazuje postoj, který eh, může být rozmanitý, eh, protože někteří poslanci hájí plán komise. Hájí tedy ten návrh komise a tedy hájí maximální otevřenost žadatelům, včetně turistů. A podle mého turisté to jsou všichni. Eh, takže ti, kdo hájí návrh komise, chtějí tu, toto otevření všem. Za druhé, kdo má zkoumat e, tuto žádost? E, mí, země, do níž vstupuje onen žadatel jako první. A zde jsou také pochybnosti. Za prvé se tedy eh, žádá snížení pole působnosti o omezení a e, m, přísnější e, hodnocení žádosti na základě dokumentů. To je to, co se žádá. A pak tu jsou další rozdílné názory. E, které by nám ovšem umožnily eh, dosáhnout vyváženého textu. Včera jsme se také ještě sešli a podařilo se nám se dohodnout určitých ustanovení, jako například eh, délka eh, té platnosti v šengenském prostoru, což by byl jeden rok a další. Nicméně tu jsou ještě další ustanovení, která nadále jsou předmětem diskuzí, jako pole působnosti, které je podle mého zásadní věcí, a s tím pak souvisí celá řada dalších článků. Někdo uvádí, že by to měli být členové třetích zemí eh, podle určitého nařízení. Jednalo by se o 42 zemí, eh, nebo eh, bylo by to Albánie, Srbsko, Malajzie a další státy. A musíme ale mít na paměti, že například eh, z Malezie a eh, z dalších zemí Azea jsme měli i osoby podezřelé se eh, součinnosti s teroristy. Takže já tu mám dost značné výhrady ohledně možnosti tam mít takto široký seznam států, které by mohly využívat tento režim cestovních výz do Schengenu. Já ale spolehám na to, že nadále povedeme konstrukci konstruktivní dialog. Takže budeme diskutovat i dále v následující e, týdnu a cílem opět je, bych chtěl zdůraznit, aby ten text byl vyvážený, který bude schopen dosáhnout e, schody e, ve většině politických skupin. Děkuji. Děkuji vám. Teď má slovo pan López Aguilar, stínový zpravodaj za SAD. Good morning, everybody. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobrý den. Já eh, samozřejmě začnu tím, že bych řekl, že jako všichni ostatní já vyjadřuji svou nejhlubší solidaritu s Francií, vzhledem k těm strašlivým teroristickým útokům, které proběhly v Paříži 13. listopadu. A chtěl bych říct, že společně s Francouzskou republikou, s francouzským národem, všichni stojíme jako jeden muž. A všichni si uvědomujeme ten evropský rozměr tohoto útoku, tohoto pokusu poškodit naši civilizaci, poškodit naše hodnoty. A jsme připraveni připojit se k jakémukoliv praktickému vyjádření té doložky o solidaritě, která byla Eh, francouzským prezidentem François Hollandem evokována. Vlastně před tím eh, zvláštním zasedáním Národního schromáždění a francouzského senátu, kdy vyzval potom, aby každý členský stát Evropské unie podle článku 42.7 eh, podnikl náležité kroky. Samozřejmě i my se zúčastníme nejen vyjádření solidarity, ale také veškerých politických úvah na toto téma v politických frakcích za posledních pár dní. Chtěl bych panu Ortefe poděkovat za veškerou provedenou práci, zejména za to, že se snažil vypracovat kompromisy, že se snažil najít způsob, jak kompromisu dosáhnout, tak, abychom vypracovali konzistentní stanovisko parlamentu k otázce cestovních víz. Já jsem tuto otázku velice pečlivě proskoumal, ona je velice blízká mému tématu, to znamená nové verzi vízového kodexu. Jak pan Ortef ví, já jsem se záměrně rozhodl nepředkládat pozměňovací návrhy k této zprávě, protože z velké části mám stejný názor jako komise. Nemyslím si, že je vhodné předkládat pozměňovací návrhy k návrhu komise, který považuji za účelný. Rád bych se přidržel původního návrhu komise. S panem Ortefe jsem toto téma probral a sdělil jsem mu, že si myslím, že ten původní rozsah návrhu komise bychom neměli nějak omezovat. Přesto na schůzi stínových zpravodajů jsme viděli pokusy posunout se eh, směrem za inkluzivnější definicí cestovních víz. A ta hlavní diskuse se zatím soustředí na to, abychom velice přesně tento návrh předefinovali. Nyní se zdá, že kromě těch obvyklých kategorií eh, sportovci, sportovkyně, cestující umělci by tento, tento druh víz měl zahrnovat i cestování za účelem obchodním. Já nevím, zda bychom měli nebo neměli do této kategorie zahrnout i turistické cestování. Ale v rámci dalších diskusí bychom, myslím, měli alespoň zajistit, že turisté budou mít třeba v budoucnu při možném rozšíření této věci možnost do toho systému nějak vstoupit. Rovněž jsme se posunuli v oblasti definice orgánů, které se zapojují do těch procedur, které vedou k žádosti o výzum i do procedury žádosti o výzum jako takového a těším se na další spolupráci v této věci. Děkuji, paní Valero, za zelené, prosím. Děkuji. Mikrofon, prosím. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za zprávu, kterou odvedl. Bohužel jsou potíže s mikrofonem. Já jsem stiskla špatné tlačítko, takže začnu znovu. Děkuji zpravodaji za práci, kterou odvedl a chtěla bych říci, že souhlasíme s předřečníkem, když říká, že dokument komise je sám o sobě dobrý. Já už jsem se vlastně vyjádřila pro návrh komise a podpořila jsem ho. A nejradši bych byla, kdybychom ho převzali s několika malými změnami. Je to jistě legislativa, která má dlouhodobé cíle, která má platit dlouhou dobu a není ve světle migrační krize v Evropě a atentátů v Paříži, v Bejrútu a v dalších městech, je zde nebezpečí, že se necháme, že necháme vést své úvahy našimi pocity, ale jak jsem již řekla, tato legislativa není něco, k čemu bychom měli přistupovat eh, emocionálně, to říkám jako právnička. Měli bychom mít takovou legislativu, která bude platit dlouho a která bude pochopitelná a srozumitelná pro úřady. A proto si myslím, že mohu podpořit návrhy pana zpravodaje, ale jsou poněkud více omezující než to, co chce komise, dobrá, ale jak říkám, musíme se dát na pozoru, aby jsme nerozhodovali emocionálně. Děkuji, dobrý den. Já podobně jako předřečníci souhlasím eh, s návrhem komise. Myslím, že je vyvážený, proporční ohledně cílů, které jsme si chtěli stanovit pro turistické eh, výzum a cestovní výzum. Chápeme obavy zpravodaje, samozřejmě mm, s tím, co se stalo v posledních dnech v Paříži. Je velice těžké se nenechat ovládnout eh, emocemi, jak řekla kolegyně Valero, ale myslíme si, že návrh komise je dosti vyvážený, proto ji podporujeme. A žádáme aby ti, kdo budou žádat o cestovní výzum, aby se eh, eh, nemuseli řídit tím, co je eh, ve vizovém kodexu. Nyní by se jednalo tedy o zaměstnance ze třetích zemí, nikoli kulturních pracovníků, kteří tedy jsou spíše osobeče, anebo by potom se nevstalo na turisty v EU. Eh, nechceme, aby to souviselo s pracovním povolením jako podmínkou, protože tím by se omezil eh, možný přístup k těmto vízům. A jsou tu také různé rozdíly ohledně vydávání pracovních povolení v jednotlivých členských státech. To musíme mít na paměti. Chtěl bych říci, že v umělecké oblasti většina těch eh, umělců vlastně pracuje v menších podnicích a proto administrativa by měla být rozumná aby eh, nebyla tato zátěž příliš velká, například na turné v Evropě. Co se týče návrhu komise, podle nás by to měl být právní nástroj, který by měl zaplnit eh, eh, právní vakuum, které panuje v období pobytu 90 do 180 dní a stahovalo by se to eh, k občanům třetích zemí z různých profesních kategorií, kteří právě 90 až 180 dní by chtěli setrvat v EU z pracovních důvodů. Nyní má slovo komise. Thank you. Good morning. Děkuji. Dobrý den. Děkuji vám i panu zpravodaji a všem poslancům, kteří eh, vystoupili a podpořili návrh komise pro vytvoření tohoto nového druhu víza, no, takzvaného cestovního víza. Jenom velmi stručně k několika těm bodům, zejména co do eh, rozsahu působnosti. Jak víte, komise navrhla širší eh, rozsah eh, Tedy neomezení tohoto na několik málo kategorií, ale rozšíření naopak na všechny osoby, které mají zájem vycestovat do šengenského prostoru na více než 90 dní, aniž by zůstávali nebo byli rezidenty jednoho konkrétního státu. My jsme vyslechli komentáře, které šly směrem zúžení tohoto rozsahu. Jenom bych ráda připomněla, že je důležité pro jednotlivé cestující a zejména pro ty, kteří cestují do šengenského prostoru a nepředstavují bezpečnostní riziko, vyřešit právní nejistotu, zejména co do bilaterálních dohod, které některé členské státy mají se třetími zeměmi. Co se týká definice zodpovědného orgánu, který hodnotí žádost o výzum a délku platnosti cestovního víza, to jsou opět věci, které můžeme dále diskutovat a dojít k nějaké dohodě. Komise navrhla jeden rok plus možné rozšíření o jeden rok. Nicméně vyslechli jsme si komentáře a jak říkám, myslím si, že o tomto můžeme dále diskutovat. Co se týká dokumentů předkládaným společně se žádostí, eh, komise zde je velmi přísná. Jinými slovy, ten žadatel musí dokázat, že nechce zůstat více než 90 dní v jednom členském státě, musí dokázat, že se nějakým způsobem může uživit po celou dobu trvání tohoto šengenského víza, ať už prostřednictvím platu, nebo bankovních výpisů, a nebo čehokoliv jiného. To jsou poměrně přísné požadavky, aby se zabránilo pravidelné migraci. Ehm, samozřejmě všechna ostatní, všechny ostatní předpisy pro víza platí dále, to znamená různé kontroly v národních databázích a tak dále a tak podobně v národních tedy registrech. Jsou to prostředky, jak zajistit potřebné bezpečnostní kontroly a jak zajistit to, že ti lidé nezůstanou v jednom členském státě. E, děkuji, ptám se ještě předsednictví, zda chtějí vystoupit. Nevypadá to. Tím pádem má slovo opět pan zpravodaj, pan Ortefe. Děkuji vám, paní předsedající. Chci poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky. Jak už jsem říkal, eh, jsou tu různé přístupy k tomuto tématu a já ještě jednou chci vyslovit výhrady ohledně eh, začlenění státních příslušníků třetích eh, států, kteří by vstupovali Eh, do, na naše území eh, z určitých důvodů, u kterých bychom těžko prokazovali, že eh, nebudou tedy putovat dále jinak. Ano, můžeme se podívat dál na hledání kompromisů, budeme mít další schůzi Eh, stínových zpravodajů na příští týden a chtěl bych tedy navrhnout při této příležitosti kompromisní pozměňovací návrh, který doufám, že vystihne ducha diskuze. Eh, samozřejmě si postupovat dál konstruktivně a co možná nejrychleji. Děkuji, paní předsedající, děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Ortefe. A tím pádem jdeme rovnou na ten druhý, tu druhou část vízového balíčku, to znamená Evropský kodex eh, pro víza a prosím pana Lopeze Aguilara, aby si vzal slovo. Děkuji vám ještě jednou, paní předsedkyně. Za prvé, dovolte mi pár obecných poznámek. Chtěl bych poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům za odvedenou práci k předloženým pozměňovacím návrhům k této zprávě. Beru je všechny na vědomí. Momentálně se na úrovni stínových zpravodajů snažíme najít kompromisy a začlenit co největší počet těchto pozměňovacích návrhů do té zprávy. Je zásadní, abychom spolupracovali co nejúžeji, abychom si vytvořili dobrou vyjednávací pozici pro tento výbor vzhledem k e, nadcházejícím vyjednáváním s radou. Na to je potřeba pamatovat a je potřeba chovat se strategicky. Já jsem samozřejmě k dispozici pro schůzky stíno, se stínovými zpravodaji, a to nejen na společných zasedáních, ale i bilaterálně podle žádostí. Čeká nás poměrně dost práce. Máme daný počet pozměňovacích návrhů a ty, které již byly předloženy, tak těch je 357. A to znamená, že se jednalo spíše, se jedná spíše o první než poslední schůzi kde se projednávají pozměňovací návrhy. My jsme e, zorganizovali již tři schůzky stínových zpravodajů a další schůzka nás čeká příští týden ve Štrasburku. Eh, podívejme se na návrh harmonogramu. Chceme hlasovat o této zprávě nejpozději do konce letošního roku je důležité, abychom naše stanovisko odhlasovali ještě v tomto roce, v roce 2015, abychom mohli zahájit vyjednávání s příštím předsednictvím rady, to znamená s holandským předsednictvím. Co se týká pozměňovacích návrhů, já jako zpravodaj podporuji myšlenku zjednodušení. To je v podstatě základ návrhu komise. Šlo o zjednodušení vydávání a prodlužování víz. Abychom se do budoucna vyhýbali tomu zdlouhavému procesu udílení víz, který je zaveden ve stávajícím nařízení o vízovém kodexu. To znamená, my předěláváme ten vízový kodex, abychom usnadnili a podpořili příležitosti pro cestování. Abychom zjednodušili právní rámec, abychom ulehčili těm, kteří cestují, a já tím pádem podporuji návrh komise a pozměňovací návrhy, které jdou stejným směrem, jinými slovy, které zjednodušují vízový režim. Zejména co se týká e, získávání víz na krátkou dobu, aby se ten proces zjednodušil, aby se odlehčil a aby se vízový kodex zkrátka aktualizoval po té, co už máme několik let zkušeností. Jinými slovy, zavádíme eh, registr cestujících VIS, kratší termíny, vyčerpávající seznamy dokumentů, povinnou, povinné zastupování, definice blízkých příbuzných, víza pro eh, opakovaný vstup, a vůbec těch pozměňovacích návrhů je celá řada, které chtějí vyšší poplatky pro, za víza, eh, Já si myslím, že je ty poplatky potřeba racionalizovat, ale musíme pamatovat na to, že z těch poplatků se nesmí stát něco odstrašujícího nebo nějaká překážka pro legitimní cestování. A jsem přesvědčen, že v této věci najdeme řešení. Některé pozměňovací návrhy chtějí znovu zavést eh, to takzvané cestovní lékařské zdravotní pojištění, které komise vyškrtla. Já podporuji návrh komise eh, eh, o povinnosti mít takovéto pojištění. Uvědomuji si, že EPP a ECR tento závazek míti cestovní zdravotní pojištění znovu zavést a trvají na tom bodě. Rád bych proto, aby komise opět vyjasnila proč tento návrh toto povinné zdravotní pojištění mít škrtla. Tuto problematiku je totiž potřeba analyzovat, je to téma, které bude jistě důležité v našich vyjednávání, i co se týká cestovních víz. Rád bych připomněl, že cestovní zdravotní pojištění není podmínkou pro vstup podle stávajícího šengenského hraničního kodexu. Jinými slovy, když to není v šengenském kodexu, proč by to mělo být ve vízovém kodexu? Neměli bychom tady mít určitou konzistentnost mezi Schengenem, mezi nařízením o Schengenu a nařízením o vízech? To je to sdělení, které si musíme vyjasnit. Rád bych, aby eh, komise toto téma dále rozvedla. Pak zde jsou pozměňovací návrhy, které se týkají definice blízkých příbuzných. Já bych poprosil všechny, aby podpořili stanovisko komise. Jsem toho názoru, že správný přístup je ten, kdy podpoříme cíl usnadňování vydávání rodinných víz. Co se týká povinného zastoupení, sdílím předložené pozměňovací návrhy, které podporují návrh komise. Na poslední schůzce stínových zpravodajů jsme došli k závěru, že půjdeme ještě o krok dál na základě textu výboru trán Jinými slovy, že zavedeme prvek geografické vzdálenosti ke konzulátu, kromě prvku doby, jakou trvá cestování, protože velice často to není jenom otázka času, je to také otázka zkrátka zeměpisné vzdálenosti, jak daleko musíte cestovat. A poté definice eh, pravidelně cestujících lidí podle registru VIS. Zde je celá řada pozměňovacích návrhů a k tomuto navrhuji kompromis, který si myslím je možným základem schody. Ten kompromis je připraven podle následující logiky. Já jsem připraven výjít vstříct EPP a akceptovat, že nějaká osoba by získala tři víza, aby byla považována za pravidelného cestujícího. A ve stejném gardu si myslím, že bychom měli prodloužit období, za které se tato víza získají. A tím bychom umožnili, že kdyby někdo měl třeba výzum pro opakovaný vstup, považovali bychom danou osobu za někoho, kdo cestuje pravidelně. A nakonec eh, jsem sem doplnil ještě prvek v tom smyslu, že tato víza musí být využívána legálně. Nemohu podpořit eh, ideu diferencovat mezi eh, občany jednotlivých států, jak se navrhuje v pozměňovacím návrhu 147. Pak je zde ještě otázka letišních transitních víz. Já jsem si pečlivě přečetl pozměňovací návrhy k tomuto tématu a musím konstatovat, že jdou různými směry. A teď tedy pracuji se stínovými zpravodaji a hodlám dosáhnout kompromisu, eh, který by zohlednil obavy většiny frakcí. Co se týká eh, reprezentace, tedy zastoupení, ano, toto je velká zátěž pro lidi, kteří cestují velice daleko, eh, tedy to zadání žádosti o výzum zejména v třetích státech, kde musí lidé jet často do hlavního města na zodpovědný konzulát. E, I když třeba konzulát někde jinde by byl blíž vzhledem jejich geografické poloze. A proto jsem předložil návrh 15, kde navrhuji podání žádosti, které může být za určitých okolností zjednodušené. Návrh 15. A ještě nakonec mi dovolte říci jednu věc o humanitárních vízech. Mí kolegové už vědí, že to je otázka, která je velice blízká mému srdci. Já bych rád zlepšil, zvýšil potenciál humanitárních víz. Momentálně v nařízení o vízovém kodexu máme určité kontradikce nebo nepřesnosti. Zejména se jedná o protimluv v článcích 19 a 25. V článku 19 akceptujeme eh, požadavky a v článku 25 hovoříme o šengenském kodexu. Ale tady jde o to, že musíme rozšířit ty právní možnosti pro lidi, kteří chtějí vstupovat do Evropské unie. Pokud nebudou legální kanály, jediná možnost, jakou ti lidé budou mít, je možnost nelegální a tím pádem se ti lidé vystaví opět tomu nelegálním obchodu a pašeráctví, které nám dnes tak stěžuje rozlišování migrace a žádostí žadatelů o azyl. Já jsem o tomto hovořil s odborníky, eh, a to i v právním prostředí, v nevládních organizacích, které se zabývají otázkou víz a humanitárních víz. A podporuji pozměňovací návrh 309, kde se navrhuje vytvoření evropského humanitárního víza. a vytvoření silnějšího, konzistentnějšího rámce k jednotlivým právním režimům, které jsou dnes k dispozici členským státům Evropské unie, co se týče praktické aplikace mechanismu humanitárních víz nebo nástrojů pro humanitární víza, které máme k dispozici. A v té nové verzi nařízení bychom, myslím, měli posílit Eh, paní předsedkyně, už byste měl končit. Eh, měli bychom vyřešit ty technické aspekty, které se přímo týkají tohoto lidského dramatu a eh, jsem samozřejmě připraven s vámi dále diskutovat, podat vám jakékoliv vysvětlení. Děkuji vám za pozornost. Máme velice krátký čas na debatu. Pan Ortofe zastupuje nehostinovou zpravodaje. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající a paní zpravodaji. Já chci promluvit jménem kolega, kolegy Bekra, který dnes ráno zde nemůže být. Eh, při eh, různých eh, schůzích stěnových zpravdů jsme hledali kompromis. Stále ještě se jedná, máme se sejít zase příští týden a některá ustanovení ještě nejsou uspokojivá ale můžeme dojít ke kompromisům. Pro EPP bylo zásadní, abychom měli dostatečný prostor pro naše konzuláty, které nakonec jsou příslušné k tomu, aby aplikovali v každodenní práci takovéto nařízení. A proto se chci zmínit o 295C, eh, Weizbeckera, Moniky Holmeier a e, mě, my tam žádám článek 21.3, odstavec 3, e, kde Evropská komise žádá e, o to, aby byla alespoň tříletá platnost u pravidelných cestovatelů, kteří budou mít výzum určené k opakovaným vstupům. A my bychom tam místo je, chtěli mít, eh, může být. Eh, protože eh, pokud někdo legálně využívá opakovaně výzum, tak to samozřejmě není bezpečnostním problémem, nicméně jsou tu bohužel určité výjimky a proto konzulát potřebuje mít dostatečný prostor k tomu, aby mohl reagovat, vzniknou-li nějaké pochybnosti aby tedy bylo možné odmítnout výzum k opakovanému vstupu pokud vzniknou takovéto pochybnosti. A potom, pane Spravdu, jsou to ještě dva aspekty, pro které, eh, o, o kterých eh, hovořil kolega Vazbekr. Eh, Jedná se například o zdravotní pojištění při cestování a také dočasný režim vnějších hranic, to je další kritérium. A je zapotřebí se tam také zmínit o poli působnosti. Nicméně já vám chci poděkovat jménem kolegy za vaše úsilí a za konstruktivní přístup, který jste prokázal. Děkuji. Paní Valer má slovo. Tak så eh, Děkuji. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za dobrou práci, kterou odvádí. Myslím si, stejně jako on, že návrh komise je dobrý a také návrhy, které zde přednesl pan zpravodaj, jsou velmi kvalitní. Bylo 357 pozměňovacích návrhů pro změnu vízového kodexu, což jasně ukazuje, jak velký zájem mají poslanci o to téma a kolik významu mu přikládají. Měli bychom tedy přijmout legislativu, a již to tady bylo řečeno, která bude schopná být v platnosti dlouho a neměli bychom se nechat vést emocemi nyní v situaci atentátu a migračního chaosu. Skutečně ta legislativa má být schopna zůstat v platnosti dlouhou dobu a to bychom měli zohlednit, když zde vytváříme konečnou podobu textu. Důležité je, že má jít o legální cesty. I když komise a rada toto stále zdůrazňuje. Ano, ale navzdory tomu návrh, který se týká humanitárních víz, je prosím, po, pro, podle mne velmi významný, zejména s ohledem na ty počty mrtvých ve středozemním moři. Ale ten základní poplatek za výzum je velice vysoký pro osoby z chudých zemí, to musí být, může být skutečně vel, velký, velice velká částka a proto bychom měli ještě s panem zpravodajem toto téma prodiskutovat. Prosím, velice stručně, pane Kora. Já se budu snažit. Také chci poděkovat panu zpravodaji za vynikající práci. Eh, vítáme váš přístup k věci a podporujeme vaše stanovisko, zejména možnost využívat reformu vízového kodexu k navýšení používání eh, hum, mm, šengenských víz k humanitárním účelům, což by umožnilo, aby žadatelé o azyl se dostali bezpečně do Evropy. V pozměňovacích návrzích jsme nechtěli duplikovat práci zpravodaje, ale zaplnit některá prázdná místa. Za prvé, podle nás je zapotřebí článku 2 ještě dodat definici humanitárních e, účelů, tak aby to bylo jasné na základě e, vízového kodexu protože tam se hovoří o tom, že lze udělit výzum s určitou omezenou platností z humanitárních e, důvodů. A tam je pozměňovací 137 tedy v této souvislosti. A další oblast, to je princip nediskriminace na základě článku 10 a 19 v EU a také eh, Charty základních práv EU. Podle nás v této zprávě, nehledě na zásahy zpravodaje, ještě tu je možné riziko nelegální migrace. Chápeme, že eh, upřímně může vyjádřit um, žadatel o e, výzum e, svou ochotu e, opustit prostor Schengenu té, co výzum propadne. Nicméně je zapotřebí případně zakročit a ukončit platnost dříve. Je zapotřebí se takto správně postavit, aby nedocházelo k diskriminaci a potom, co se týče odvolání, chybí tu jasný a harmonizovaný přístup. Potřebujeme ve vízovém kodexu toto mít jasné, protože ty procesy nemají být drahé, nákladné, mají být přístupné a případně zapotřebí žadatele také odškodnit. Děkuji za komisi. Já budu stručná, ta, ta paní Veržet. My eh, pracujeme společně na těchto dvou zprávách a já jsem mluvila, že jsem to nemohla být už eh, na tu předchozí rozpravu. A teď bych chtěla říct pár slov eh, tedy o zprávě pana Aguilara. Myslím, že bychom neměli zapomínat na současný kontext a na původní úmysl Eh, této eh, revize, aby se usnadnil eh, pohyb osob, které pravidelně opakovaně cestují do EU. Myslím, že je to jedno základní podezření, že se tedy komise dostatečně nezabývá bezpečnostními otázkami. A já si myslím, že to je škoda. A chtěla bych připomnout dvě věci. Neměli bychom při této revizi spochybnit i principy, které má zavedené EU, například na právo na slučování rodin a také právo na ochranu zdraví, protože tu je několik pozměňovacích návrhů, které ve mně skutečně vyvolávají obavy v této souvislosti. A také bych ráda zdůraznila otázku humanitárních víz, protože jedním z důvodů, proč máme problémy na hranicích EU, nebo v některých členských státech alespoň, je to přesně proto, že uprchlíkům se nedaří požádat o azyl za rozumných podmínek. Evropská unie od jara eh, umožnila to, že jen 150 osob mělo přístup eh, na eh, území EU a já si tedy myslím, že v této souvislosti bychom měli dále na textu pracovat. Děkuji, paní Bliršat, a nyní tedy za komisi. Paní Grau. Ano, co se týče cestovního zdravotního pojištění, o kterém hovořil zpravodaj komise, nemá e, důkazy ohledně prosazování těchto pojišťovacích e, politik. Jak řekl zpravodaj, není to tedy e, podmínkou vstupu, není to kontrolováno na hranicích. Hovořilo se o tom, že došlo k nezaplacení nemocničních účtů a je, je zapotřebí Eh, zjistit, zda se jedná tedy o účty nezaplacené eh, buď eh, občany EU nebo občany třetích zemí, na které se vztahují víza nebo na která se nevztahují víza. To je třeba rozlišovat. Jedná se nyní o to, že máme člen, členům rodiny Eh, evropských občanů nebo těch, kdo mají evropské výzum, aby eh, takto mohli své právo eh, využít a přijet do EU. Potom tu jsou různí mm, lidé, kteří cestují a mělo by zde být jasně uvedeno, jakým způsobem usnadnit těmto eh, cestujícím eh, přístup k vízům. Komise už se tímto tématem zabývala a my um, souhlasíme s tím, že je zapotřebí mít otevřené právní cesty vstupu do EU. My jsme si zase to e, zase jedná tedy o ten správný nástroj, protože to, toto je krátkodobé výzum, takže to je zapotřebí řešit někde jinde. Děkuji, to jsou naše poznámky. Děkuji, lucemburské předsednictví si přeje promluvit, jenom stručně, prosím. Paní eh, předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za slovo. Rada analyzuje návrh komise ohledně eh, přeskumu eh, těchto víz, víz cestujících již v říjnu se diskutovalo detailněji o některých tématech v pracovních skupinách diskuze pokračuje a v tomto měsíce a do konce roku se tím předsednictví bude dále e, zabývat. Chtěli bychom zdůraznit, že co se týče vízového kodexu, rada se omezuje pouze na e, některé články. Jenom zpravodaj jednu větu. Just, I just thank every... Ano, Děkuji za e, veškerou vyjádřenou podporu k stanovisku zpravodaje. Děkuji EPP za připravenost přistoupit na kompromisy a těším se na vysvětlení komise, co se týká eh, potíží s tím eh, cestovním zdravotním pojištěním. Zkrátka, těším se na nějaké obsáhlejší zasedání stínových zpravodajů k humanitárním výzum, protože bych skutečně rád rozvedl eh, možnosti rozšíření tohoto legálního kanálu pro ty, kteří chtějí vstupovat do EU z humanitárních důvodů. Tato situace si vyžaduje komplexní přístup, který zohlední rozdílné zkušenosti v členských státech. Děkuji. Hlasování v Libe o této zprávě je naplánováno na 30. listopadu. Tak a teď hned jdeme na další bod na pořadu jednání, to znamená informování výrobu, výboru o třístranných vyjednáváních o Europolu. Pan Diaz de Mera má slovo. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. První slovo, které chci říci, je solidarita. Solidarita s Francií a s francouzskými orgány ve světle nedávných tragédií. Já jako poslanec jsem odhodlán tuto práci dále rozvíjet. Co se týká diskusí s Europolem, Rád bych vás informoval, že proběhlo celkem devět třístranných jednání. Tři za italského předsednictví, tři za eh, lotyšského předsednictví a tři za stávajícího lucemburského předsednictví. Kromě toho proběhlo deset technických schůzek. Příští třístrané jednání, které pravděpodobně bude poslední nebo předposlední, proběhne příští čtvrtek 26. listopadu. Během posledního třístraného vyjednávání na základě určitých kompromisů, které jsem sám připravil, jsme se pokusili dosáhnout dohody v šesti bodech. Jsou to body, které jsou stále otevřené, ale existuje reálná možnost dosažení koncenzu. Hovořím konkrétně o e, společné parlamentní kontrolní skupině, proceduře o jmenování výkonného ředitele, stávajících dohodách o spolupráci, zástupci Evropského parlamentu v e, řídící radě, o IRO, to znamená e, o jednotce pro obsah na internetu, a o personálu ze soukromého sektoru. Během vyjednávání na třístranných jednáních jsme dosáhli dohody s radou, že tedy rada připraví určité kompromisy, které nám pošle a uvidí, zda budou pro parlament přijatelné. To pravděpodobně nastane dnes někdy během dne. Ovšem jediný bod, který je i nadále otevřený, je ten, který se týká eh, té jednotky pro obsah na internetu. Byť zde tedy máme velmi kladná očekávání co do návrhu rady, toto je poměrně naléhavý požadavek. Ono vůbec to slovo naléhavý je zde na místě vzhledem k teroristické hrozbě je potřeba pochopit, že v demokratické a svobodné společnosti je bezpečnost občanů na jednom z prvních míst. Bezpečnostní složky, složky činné v trestním řízení a všechny strany zúčastněné na evropské úrovni, zejména Europol, co se týká bezpečnosti, musí mít k dispozici efektivní nástroje, které jim umožní řešit naléhavé situace, které jim pomohou bojovat proti teroristickým útokům, které nás takto eh, výrazně poškozují. Spravodaj a jeho frakce, paní eh, předsedkyně, podporují jednotný legislativní akt, který by byl v rámci naléhavého postupu na základě konsenzu přeposlán dál. Pan zpravodaj si váží veškerých vztah stínových zpravodajů dosáhnout tohoto cíle. Nicméně při vší skromnosti bych rád řekl, že kdyby tyto snahy nebyly doprovázeny mým odhodláním, nikdy bychom se k dnešnímu dni do tohoto bodu nedostali. Problém je, že teroristé nejezdí na dovolenou a nemají pauzy, aby se tak řeklo. Jak jsme viděli i při nedávných policejních zákrocích, na severu Paříže, kde byly odhaleny osoby, které byly připraveny zaútočit na letiště Charles de Gaulle. Rád bych, aby tato zpráva byla dalším příspěvkem v boji proti tomuto smrtelnému moru. Je potřeba, abychom podpořili i prokurátora Molince, ten nám, myslím, velice dobře ukazuje, jaké jsou naše úkoly jako tvůrců legislativy. Děkuji vám, pane Diaz Demera. A teď, vážení kolegové, jak všichni víme, pátek, minulý pátek večer došlo k Paříži k několika teroristickým útokům, kde bylo zabito více než 130 lidí a zraněno více než 350 lidí. Francie vyhlásila třídenní státní smutek. Byl to smutek pro celou Evropu, pro všechny Evropany, pro každého z nás. Jak víte, po těchto hrůzných útocích v Paříži 13. listopadu jsme zrušili zasedání výboru Libe z pondělka, abychom umožnili eh, toto období smutku, abychom mohli reflektovat na naší práci. Připomenuli jsme si teroristické útoky, které zabily a zranili tolik lidí a vyjádřili jsme svou nejhlubší soustrast s rodinami a přáteli obětí těchto útoků. Ráda bych ujistila naše francouzské kolegy zde v tomto výboru, že i vám vyjadřujeme, vyjadřujeme nejhlubší soustrast a solidaritu. A teď bych vás všechny poprosila, abychom vyjádřili úctu obětem těchto útoků minutou ticha, prosím. Děkuji vám. Nyní eh, proběhne rozprava. Je naší povinností, tedy našeho výboru evropských institucí a členských států Evropské unie, vytvořit takové právní nástroje a operační prostředky pro efektivní boj s terorismem. Evropa je jednotná v boji proti terorismu jsme odhodláni vypátrat teroristické sítě a všechny, kteří přispěli k organizování těchto hrůzných útoků a hodláme je přivést ke spravedlnosti. Tolik naše závazky. Teď je na řadě to, abychom urychlili naši práci v boji proti terorismu v Evropě. Jak víte, na zítřek byla naplánována zvláš- naplánováno zvláštní zasedání Rady pro eh, spravedlnost a záležitosti vnitra a jsem ráda, že zde máme i zástupce předsednictví, kteří nás budou informovat o tom, jaké budou následné akce v návaznosti na tyto teroristické útoky. Chtěla bych tím pádem přivítat pana velvyslance, jeho excelenci pana Brauna, eh, který zastupuje předsednictví rady a který k nám promluví o tom, o čem se bude diskutovat na zítřejším zasedání rady a co bude následovat v dalších dnech a týdnech. Poté bych ráda stručně udělila slovo našim dalším hostům, kteří zastupují Evropskou komisi, pan Rueta a poté je zde ještě pan Wainwright, ředitel Europolu, který nám představí vlastní perspektivu k těmto událostem a možné reakce. A poté dostanou slovo na komentáře a otázky ostatní poslanci. Zaprvé tedy Pane velvyslanče Braune, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Dámy a pánové, poslankyně a poslanci, tragické události minulého pátku a soboty a další bezpečnostní opatření, eh, jak jsme viděli předevčírem a včera, ukazují, že je zapotřebí, aby se mimořádně sešli ministři eh, vnitra a spravedlnosti a aby také eh, eh, Evropská unie reagovala jako celek na tyto události, aby reagovala na teroristické hrozby, na velice reálné hrozby, které tragicky se uskutečnily. Od neděle Eh, jsme vedli jednání s francouzskými orgány. Lucemburské předsednictví se rozhodlo, že svolá mimořádné zasedání tento pátek. Jak jsem řekl, tedy ministrů spravedlnosti a vnitra, které se bude věnovat tí, tomu, jak okamžitě zareagovat eh, Nebude se tedy jednat o projednávání dlouhodobé protiteroristické strategie, ale o okamžitou reakci. Ještě jednou eh, bych eh, chtěl eh, říci, že výměna informací nebyla taková, jak by se žádalo a jak už jsme zjistili v průběhu doby, Eh, došlo k určitým rozhodnutím po útoku na Charlie Hebdo. Eh, nyní je ale zapotřebí zrychlit rozhodovací postup a také eh, přijít s novým, s novým důrazem v boji proti terorismu. A možná ředitel Europolu o tom pak může hovořit eh, konkrétně ohledně eh, vzdělávání, školení a podobně. Může hovořit o dalších aspektech. Ministři se budou zabývat určitým návrhem eh, na základě operačních závěrů. Nejedná se tedy o nějakou obecnou politiku či filozofii co se týče obecné eh, politiky a filozofie, tak to můžeme eh, řešit eh, následně, protože určitě dojde k nějakým rámcovým rozhodnutím protiteroristickým následně. Nyní samozřejmě na 8 bodů. Systém PNR pro Evropu, boj proti proti financování terorismu, eh, kontrola eh, střelných zbraní, eh, výměna informací a poznatku pravdických služeb, vnější hranice, kontrola bezpečnosti, posílená kontrola bezpečnosti při migračních tocích a také trestní ustanovení ohledně legální migrace, krizový systém, a opatření týkající se příslušníků třetích e, zemí. PNR, to víte, e, jak vypadá situace s registrem e, pasažérů a je zapotřebí, aby tedy rada rychle dokončila toto téma a také v trialogu s parlamentem, aby rada dokončila tu obtížnou a komplikovanou otázku související eh, s evropskými, vnitroevropskými lety a také, aby vyjasnila pole působnosti, co dělat v případě přestupků a porušení eh, a také jakou dobu budou uchovávány tyto údaje. Takže probíhá vyjednávání v této oblasti. Ministři se budou zaměřovat na to, jak vyjednávání pokračuje dál a budou se snažit dodat další dynamiku tomuto procesu, abychom trochu zflexibilnili rozsah těchto opatření. Ohledně zbraní. Víte, že se jedná protože tedy vítáme přijetí rozhodnutí ohledně zbraní a prezentaci komise ohledně směrnice týkající se kategorizace zbraní. Pak je to další souvislost s Frontexem, s Europolem a e, toho, jak zintenzivní kontroly, tak, aby byly lépe detekovány eh, zbraně a obchodování se zbraněmi. Jedná se tedy o kontrol na vnějších hranicích. Je zapotřebí eh, znásobit a uskutečnit systematické koordinované kontroly na vnějších hranicích. To potřebujeme. Potřebujeme také zlepšit celou řadu mechanismů, které již existují, a realizaci systémů v rámci migrační politiky, které by jsou založeny eh, na lustraci, na eh, braní otisku. Potřebujeme efektivní systém, účinný systém, abychom měli Eh, takový informační systém, který bude schopen detekovat veškeré nebezpečí či hrozby terorismu. A také ve vztahu tedy se závěry Rady z 9. listopadu se jedná o určité prvky, zaměř na to, jak eh, reagovat eh, lépe, jak vytvořit tzv. smart borders, inteligentní hranice, je e, zapotřebí je tedy e, probírat dál. Víme samozřejmě, že vy si také zabíjáte ve výboru a bude zapotřebí o tom diskutovat i v tomto kontextu. Víte, že francouzi předložili určité návrhy ohledně vzájemnosti e, při kontrole hranic což nemusí být nutně prodiskutováno teď, ale bude to součástí té širší perspektivy do budoucnosti a určitě mm, se k tomuto tématu eh, vrátíme později. A potom je tu apel na Frontex v rámci misí. v oblasti migrační politiky kdy nelze zanedbávat bezpečnostní aspekty a boj proti terorismu eh, v působení Frontexu. Co se týče výměny informací, myslím, že tu jsou kolegové eh, lépe vybaveni k tomu, aby mohli hovořit o tomto bodu. Účastnili jsme se tedy toho projektu v rámci eh, rady eh, na Koreperu a na eh, radě se o tom bude také hovořit. Co se týče financování turismu, tam je také zapotřebí působit. Je zapotřebí zlepšit spolupráci. Oddělení zabývající se eh, finanční analýzou, finanční poznatky a také v oblasti trestního eh, práva, protože se jedná o terorismus, extremismus, násilí a je zapotřebí využívat to, co máme a převést to do evropského a vnitrostátního práva. To, o čem se již hovořilo tedy eh, na eh, OSN a na Evropské radě, abychom mohli úspěšně eh, čelit tedy financování terorismu a posilovat takto naši eh, reakci na eh, teroristickou hrozbu či terorismus jako takový, který devastuje v současné době Evropu. Takže to je tedy zítřejší menu. Bude to operační schůzka v podstatě, operační zasedání od příštího pondělí, kdy se bude konat řádné zasedání rady. Eh, myslím, že pak to bude 4. 5. prosince, tak by to mělo být. Tam se bude rada zabývat těmi obecnějšími otázkami, strategičtějším pohledem, zatímco tentokrát se budeme eh, zaměřovat skutečně na to, co je urgentní. Děkuji vám, pane velvyslanče. Pan Rute? <clears throat> Madam Chairman and uh, uh, and uh, um, honorable members. Paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, ty hrůzné páteční útoky v Paříži nás všechny šokovaly. Podíváme-li se na rok 2015, tak eh, už došlo k několika útokům podobného rázu. Charlie Hebdo, Kodaň, Talis a teď Paříž. Došlo také k celé řadě teroristických útoků mimo Evropskou unii. Celá řada teroristických útoků byla rozkryta ještě předtím, než k ním došlo, takže eh, si jsem jist, že i zítra ministři vnitra, ministři spravedlnosti připomenou, že už existuje evropský bezpečnostní rámec, který konec konců byl diskutován i v parlamentu několikrát. Za posledních několik měsíců se soustředíme třeba daleko více na to, čemu já říkám uprchlická výzva migrační krize, ale zároveň, řekl bych, také společně pracujeme na celé řadě otázek evropské bezpečnostní agendy. Já zde mám jeden bod, kde je napsáno, ehm, hodně jsme pokročili. No, ale v reálu, když se podíváte na dopady toho, co se děje, tak si myslím, že bychom měli být i daleko skromnější ve světle toho, čeho jsme dosáhli. Ehm, spolupracujeme s Europolem ehm, na internetu, máme antiradikalizační síť a máme i Centrum excelence proti radikalizaci. Diskutujeme o dalším rozvoji internetového fóra, pak na té preventivní straně jsme, jste odsouhlasili nový právní základ pro CEPOL, což do určité míry umožní lepší výcvik policistů v celé Evropské unii a připravili jsme také revidovanou verzi šengenské příručky. Společně s Europolem a dalšími agenturami jsme pak také identifikovali a vyvinuli společné rizikové indikátory, e, které se týkají kontrol na hranicích. No ale když se podíváte na to, co se stalo, evidentně to nestačí. Od pátečního večera, eh, v sobotu ráno, komise aktivovala svůj krizový odbor. Pan Brown už zmínil, že v Paříži proběhla schůzka lucemburských orgánů komisaře Avramopulose a francouzského ministra vnitra Cazeneuve kteří diskutovali o e, této situaci a na zítřek je naplánována schůzka všech ministrů. V mezidobí komise urychlila činnost. Zrovna včera jsme, co se týče zbraní, v kolegiu komisařů odsouhlasili balíček na zpřísnění, zpřísnění kontroly e, zbraní. E, zejména hovoříme o dvou legislativních aktech. Jednak revize směrnice o e, kontrole a získávání zbraní. To je samozřejmě něco, co bude diskutovat i parlament. Je to legislativa, která se bude přijímat naprosto běžným postupem. A pak e, nařízení komise o společných deaktivačních standardech. To je něco, co eh, se protloukalo poměrně dlouho, ale zrovna včera ráno se setkali členské státy, kde eh, na této schůzce se získala potřebná většina, aby toto opatření mohlo být už včera v komisi odsouhlaseno. I v oblasti legislativních návrhů existuje určitý pokrok. Eh, velice mne potěšily zprávy z třístraného vědnávání o EUPNR o jmených seznamech cestujících. Uvidíme, zda stihneme toto přijmout ještě do konce roku. Jak uvedl i Evropský parlament ve svém usnesení z 11. února 2015, eh, a doufám, že bude přijato operační provozu schopné nařízení o Europolu také ještě před koncem letošního roku. Jenom eh, stručně zmíním eh, reformu ustanovení o ochraně dat. To není tedy můj eh, mandát, ale stejně je to důležité v kontextu práce, kterou děláme. Jde o úmluvu o boji proti terorismu Rady Evropy, která s tímto souvisí a i my urychlíme svou práci na připravení směrnice o boji proti terorismu, která se zaměří i na momentální rámcové rozhodnutí, které se týká eh, teroristických činů. Jsem si jist, že Rob Wainwright o tomto také bude mluvit, ale je potřeba dát na tyto věci k dispozici dost finančních prostředků, zejména na to nové Evropské protiteroristické centrum. Nejde jenom o peníze, ale i o lidské zdroje. Je potřeba mobilizovat ty prostředky, které potřebujeme, abychom zajistili, že Evropské protiteroristické centrum bude fungovat tak, jak má, že bude fungovat i výměna informací, protože zde podle prvotních analýz Eh, vidíme, že ta výměna informací asi nebyla taková, jaká být byla mohla. Takže to je potřeba trošičku napravit. Dále budeme pracovat i na otázce hranic. Komise se chystá předložit eh, návrh, jak už řekl předseda komise, návrh ohledně Evropské pohraniční stráže. To bude předloženo ještě před koncem roku. Je potřeba podívat se na zkušenosti z pařížských útoků a vyhodnotit, zda nepřehodnotíme eh, otázku šengenského prostoru a hraničních kontrol a momentálně plánujeme nejpozději do března 2016 předložit také nový návrh týkající se inteligentních hranic a systému vstupu a výstupu z nich. Uvidíme, zda ten harmonogram bude dodržen. Každopádně nejpozději v březnu příštího roku eh, předložíme i tento návrh. Eh, pak je zde ještě celá řada dalších věcí, které bych vám mohl říci, ale předpokládám, že eh, to jsou otázky, které máte i vy, jako jak budeme zacházet s aktivy teroristů, to budou řešit konec konců i ministři na, zítřejší, eh, na, zítřejším zasedání rady. A samozřejmě, jako vždy, jsem vám neustále k dispozici, rád se k vám vrátím a můžeme pak probrat ty jednotlivé návrhy do hloubky. Děkuji, pane Ruete teď má slovo pan Wainwright, ředitel Europolu. Prosím. Děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci, díky za pozvání. Řekněme si naprosto jasně, jak signifikantní je to, co se stalo minulý pátek večer v Paříži. Podle mého názoru to představuje velice vážnou eskalaci hrozby pro Evropu. Je to první případ v Evropě e, útoku mumbajského stylu, to znamená útoky společně v kombinaci se sebevražednými atentáty. To je něco, čeho jsme se báli už od, od útoku v Bombeji v roce 2008. Ta realita už je v Evropě. Tento čin byl proveden mezinárodní sítí teroristů, kteří působí v několika státech a tím pádem se jednoznačně jedná o sofistikovanější a hrozivější formu teroristů než eh, útoky eh, které definují teroristickou hrozbu za posledních několik let. Rovněž je to jasný, eh, jasné vyjádření záměru islámského státu expandovat svůj teror i do Evropy a přenést ji na mezinárodní pole. Eh, připomínám také sestřelení nebo respektive zřícení eh, ruského letadla v Egyptě a vyostření situace v zemích i kolem Syrie. Není to pouze vyjádření záměru, vidíme, že tato skupina má i značné schopnosti, co se týká prostředků a e, personálního vybavení a má schopnost e, propagovat terorismus na internetu. Například to vidíme na tom, jak zneužívá sociální platformy. Jinými slovy, jednáme s velice vážnou teroristickou organizací, která je dobře vybavena jak penězi, tak lidmi, která je aktivní na evropských ulicích. A tím pádem je na místě předpokládat, bez přehánění, že může dojít i k dalším útokům. A celkově vzato proto je to podle mě právě nejvážnější hrozba, jaké Evropa čelí za více než deset let. Od pátečního večera byl okamžitě mobilizován eh, nouzový tým Europolu, který 24 hodin denně funguje, kontroluje data, kontroluje obrovské objemy dat, které nám, která nám poskytují eh, francouzští vyšetřovatelé a porovnáváme s databázemi Europolu. Aktivovali jsme také naši novou jednotku pro eh, internetové reference a pomáháme francouzským orgánům identifikovat podezřelé, ale i svědky těchto zločinů v danou, v danou dobu, tak aby eh, je, i je policie mohla požádat o pomoc. Zpracováváme také celou řadu eh, finančních eh, vodítek prostřednictvím systému TFTP například, které, který nám už nyní poskytl více než 500 jednotlivých odkazů na možné, na možné finanční napojení těchto skupin. Řešíme také otázku zbraní, konkrétně palných zbraní, Eh, zde se zabýváme zejména nelegálním převozem zbraní po Evropě, ale i jejich nelegálním držení. Jak jsme viděli eh, na případu Charlie Hebdo, eh, je možné, že skupiny pašeráků zbraní jsou přímo napojeny na skupiny teroristické. V rámci Four Focal Point eh, máme identifikováno více než 2000 podezřelých a probíhá více než 600 šetření. Neříkám, že všechna tato šetření jsou napojena na terorismus, ale dává vám to představu o tom, do jaké míry členské státy momentálně spolupracují. Je to forma spolupráce daleko intenzivnější prostřednictvím struktur Europol spolupracují na boji proti nelegálnímu obchodu se zbraněmi v Evropě. A samozřejmě nabízíme také platformu pro policejní spolupráci napříč Evropou nejenom na podporu eh, francouzských vyšetřovatelů, ale na zajištění širších evropských zájmů vzhledem k jednoznačně evropskému rozměru těchto útoků. Za účelem toho eh, Europol vysílá eh, své důstojníky jak do center v Paříži, v Bruselu, tak i v Interpolu. Identifikovali jsme eh, celou řadu pozitivních, eh, pozitivních odkazů v systému Interpolu a momentálně tyto, možná, tyto tato možná vodítka prošetřujeme společně s francouzskými orgány. Vidíme zde možné napojení mezi e, podezřelými z terorismu a podezřelými z jiných forem trestného, e, trestných činů. I v médiích jsme viděli možné napojení například na zločiny v podobě ukradeného syrského pasu a co to znamená pro otázky migrační krize nebo pro otázky um, pašeráků lidí. Momentálně je příliš brzy na to, abychom tento spoj potvrdili, nicméně Europol Uh, se snaží toto napojení prošetřit. Tato vážná eskalace hrozby, jak řekli pánové Brown a Rutte, aktualizuje nutnost na politické úrovni umožnit policejní spolupráci a právě na to se zaměří zítřejší zasedání rady a konec konců se na to zaměřuje i naše dnešní diskuse. Europol je připraven hrát svou roli jako vždy konec konců Doufáme, že se nám podaří identifikovat způsoby, jak lze roli Europolu posílit tak, aby tento eh, poskytoval lepší služby pro protiteroristické oddíly napříč Evropou. Eh, momentálně již eh, zlepšujeme naše kapacity, jak řekl pan Rute. Hned po útocích na začátku letošního roku Europol 1. ledna 2016 spuští, spustí nové Evropské protiteroristické centrum, které bude mít k dispozici dostatek prostředků a tím posílí naše možnosti sledování internetu, financování teroristů, sledování nelegálních dodávek zbraní a monitorování aktivit zahraničních bojovníků v řadách teroristů. Tyto systémy budou upgradeovány i na eh, důvěrnou úroveň, která bude eh, dedikována výměně informací o protiteroristických opatřeních. Předpokládáme, že tato a podobná opatření budou dále rozvedena na zítřejším zasedání rady. Jak řekl velvyslanec Brown, je potřeba zejména maximalizovat naši schopnost na evropské úrovni podílet se efektivně o informace a bojovat s hrozbou terorismu. Hrozba terorismu je komplexní a diversifikovaná, je rozšířena v celé řadě států a týká se celé řady lidí a Pohybuje se často na hranici mezi terorismem a vážným zločinem v mnoha státech. Tím pádem je potřeba zajistit dodatečné kapacity sdílení informací napříč Evropskou unii. To je naprosto kritické. Jde zejména o rozdíl mezi tím, zda se včas identifikuje nebo ne plánovaný teroristický čin. A proto Rada zítra bude projednávat celou řadu důležitých aspektů, které se týkají této věci, včetně jmených seznamů cestujících, včetně optimalizace šengenského systému a včetně navýšení Ehm, prostředků pro antiteroristické a podobné systémy Europolu. Klíčové téma zde je interkonektivita. Jako informační uzel v Evropě Europol, myslím, má potenciál poskytnout tuto platformu pro sdílení informací vzhledem k tomu, kolik databází máme, vzhledem k našim vysokým bezpečnostním standardům a co je snad ještě důležitější, vzhledem k našim eh, bezpečnostním opatřením, které, která v doménách používáme. Takovýto propojený rámec eh, a jeho organizace je náročný úkol, zejména tak, aby byl proporcionální, aby to byl systém, který je relevantní, užitečný a funguje optimálně. Hlavní prioritou Europolu za poslední roky v oblasti eh, antiteroristických činností bylo motivovat národní orgány, aby tyto sdílely svá protiteroristická data prostřednictvím Europolu, jakožto centrálního evropského uzlu pro tyto informace. Nejenom co se týká vysokoprofilových vyšetřování, což eh, orgány v členských státech už dělají, ale systematicky jakožto nástroj prevence v této oblasti za poslední dva roky zažíváme výrazné zlepšení, nicméně stále to ještě nefunguje optimálně, jak řekl pan Rute. Dovolte mi uvést příklad našeho zaměření na eh, dedikovanou databázi cestujících, která sleduje eh, cesty podezřelých eh, zahraničních bojovníků v řadách teroristů v Syrii a v Iráku. Tato databáze momentálně obsahuje zhruba 10 000 podezřelých. Jsou to záznamy členských států a dalších mezinárodních, mezinárodních partnerů a toto číslo se za posledních několik měsíců více než zdvojnásobilo, což je velmi slibné. Nicméně z těchto deseti tisíc lidí lze potvrdit pouze 2 tisíce lidí, těch zbylých 8 tisíc jsou pouze podezřelí zahraniční bojovníci v řadách teroristů, anebo ti, kteří usnadňují jejich pohyb po světě. Jinými slovy jsme si jistí dvěma tisíci jmény, byť tedy všeobecné hodnocení v Evropě je takové, že minimálně pět tisíc eh, příslušníků eh, evropských států je teď v Syrii a bojuje v řadách teroristů. Je fakt, že eh, mnoho výsledků, mnoho těchto záznamů pochází z pěti členských států a od jednoho mezinárodního partnera, to znamená, užívání těchto systémů není rovnoměrné. Teď máme novou pobídku tyto služby dále propojovat s dalšími relevantními službami. Naše Evropské protiteroristické centrum bude představovat základ pro novou operační platformu, která umožní operačním důstojníkům protiteroristických oddílů přijít pod jednu střechu a podporovat společná vyšetřování. Při této příležitosti v nejbližší budoucnosti vyzveme členské státy k tomu, aby nám delegovali své příslušné policejní důstojníky. Rovněž budeme debatovat eh, možné změny šengenského systému tak, abychom zajistili, že informační systémy o šengenském prostoru budou eh, členskými státy náležitě využívány. Bude docházet také ke křížové kontrole mezi systémy v členských státech a systémy Europolu. Europol rovněž hraje svou roli při ochraně vnějších hranic, například regionální Eh, jednotky v Řecku a v Itálii a s komisí a členskými státy budeme dále rozvíjet možnosti dalšího rozšíření těchto opatření například v prostřednictvím zavedením dodatečných pohraničních kontrol. A na závěr mi dovolte poděkovat panu Diaz de Mera a tomuto výboru za konstruktivní přístup v rámci třístranných vyjednávání o Europolu. Já jsem si jeho slova vyslechl velice pečlivě, co se týká finalizace této složky co nejrychleji. Samozřejmě je důležité, abychom ve finále měli text, který bude konzistentní s úkoly Europolu, s těmi potřebami, nároky, které jsou na Europol vyvíjeny eh, ze strany členských států, abychom naše občany co nejdříve byli schopni uchránit před terorismem je potřeba zejména zajistit pevný právní základ pro jednotku pro internetové reference. Paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Mnohokrát, pane Děkuji za veškeré poskytnuté informace. Vážení kolegové, zahájíme diskuzi. Více než 14 poslanců žádalo o slovo. A nyní budu eh, se znamenat těch, kdo žádali už o slovo. A teď ještě ty další. E, a uzavřeme řečnický seznam, jak bychom nedokázali skončit včas. Paní Holmajer, paní Anc z Argentiny. and Mrs. Mayer. And then we have the A potom kolegové. Lopez Aguiar, Mrs. Revo Dallon, Mrs. Guillaume, Mrs. Gomez, Mrs. Vergia, Mrs. Lauristin, Mrs. Wimberg, Mr. Albrecht, Mr. Mello, Mr. Weidenholzer, Mr. Jurek, And uh, that's all. Now I close. To je všechno. Uzavírám tedy řečnický seznam a chci vás všechny požádat, abyste nehovořili déle než dvě minuty, protože jinak nebudeme schopni si vyslechnout odpovědi našich hostů. Koordinátoři jako první paní Holmer, prosím. bitte gleich... Paní předsedkyně, já hned na začátku prosím o pochopení, že nebudu schopna stoprocentně dodržet řečnickou dobu. Nejdříve bych chtěla vyslovit svou hlubokou soustrast eh, rodinám. Myslím si, že je to důležité a chci vyjádřit svůj děk a svůj hluboký respekt vůči bezpečnostním orgánům Francie za nebezpečnou práci, kterou odvádí v posledních dnech a navrhuji, abychom jako brief, promiňte, abychom jako výbor napsali dopis panu Kaznevovi, francouzského ministerstvu vnitra. Například vy jako předsedkyně, kdybyste odeslala tento dopis tím, že vyjádřujeme skutečně naš, naše velké uznání vůči práci, kterou francouzské orgány odvádí. A pak tady mám prozbu na radu, pane velvyslanče. V pátek se bude konat mimořádná, mimořádné zasedání. Já si myslím, že bylo vhodné, aby komise společně s vámi nám buď přímo hned v pondělí, anebo pokud to nepůjde, v průběhu týdne eh, informovali o závěrech z toho setkání, abychom my jako výbor mohli soustředěně spolupracovat a probrat si ta různá opatření, která se budou přijímat. My tady hovoříme již dlouhou dobu o celé řadě opatření. To tedy znamená, že nejednáme hekticky, například ty inteligentní hranice, to není nic nového, o čem zde diskutujeme, to děláme již delší dobu, ale pravděpodobně do našich diskusí budeme muset eh, zapojit celou řadu dalších bodů. To celé platí pro zprávu, tady také ne jednáme hekticky, věnujeme se tomu již řadu let, proto by bylo vhodné, abychom se dozvěděli brzy, jaké úvahy proběhly na radě, co si myslí členské státy a co tedy se plánuje. Když jsem naslechala slovům pana Weinreita, tak musím říct, že se budeme muset ještě jednou zabývat personálním vybavením Europolu s ohledem na boj proti terorismu a závažným trestným činům. A my jako výbor, a paní předsedkyně to tady říkám jako oficiální návrh EPP, bychom mohli jednou ročně vypracovat zprávu z vlastní iniciativy o bezpečnostní situaci v Evropské unii. Abychom pravidelně tedy mohli mít také například slyšení, a to je také konkrétní návrh. Prosím, abychom my jako výbor vždy si vyhradili více času na to, abychom se dozvěděli, co se děje v členských státech. Nyní jsme na to měli 15 minut, to je příliš málo. Carlos Coelho, Diaz, Diaz Demra další již navrhovali, aby například bezpečnostní, spravodajské služby členských států, bezpečnostní orgány Europol, například přímo z Francie, chodili k nám a informovali nás, týkalo se to i Německa, ve Velké Británii také došlo k odděleným akcím. My bychom konkrétně jako výbor skutečně se rádi dozvěděli něco více o tom, jak vypadá situace konkrétně. My jsme tady relativně vzdáleni tomu dění a dostáváme příliš málo informací a proto si myslím, že je nutné, uh, abychom si na to vyhradili na našich schůzích odpovídající dobu, čas pro takovou tu diskuzi a ne pouze hodinu, abychom měli skutečně dost času a cíleně se mohli zabývat těmi různými oblastmi a dozvěděli se konkrétní informace o tom, kde jsou mezery bezpečnosti, jak vypadá situace, jaké nové posnatky jsou, neboť já vám věřím, to chápu, ale kdybychom měli ještě více informací, poznatků, tak by to vedlo k tomu, že my jako výbor bychom mohli lépe rozhodovat o naší legislativě. A pak ještě jedna věc, která podle mě je velmi, velmi problematická. Tady nám také chybí informace, do jaké míry teroristé využívají kodifikační systémy tak, aby chránili své systémy a své blány na útoky před policií, do jaké míry se tedy takovéto šifrovací systémy využívají. A ještě jedna věc, tady chci říct, že jak tedy směrnice o PNR, tak směrnice o Europolu a otázky ochrany údajů by, by měly být nyní prodiskutovány velmi rychle a to propojeným způsobem, abychom pokročili vpřed. Bylo by tedy skutečně vhodné strukturovým způsobem se tomu a rychle věnovat a rychle pokročit v těchto věcech. Já mám pocit, že březen je příliš daleko, abych byla upřímná, proto prosím komisi, aby pracovala co možná nejrychleji, ale přesto pečlivě. Chci informovat že pan Brown Rute musí odejít na koreper. Můžeme tedy udělat to, že nyní promluví koordinátoři a po nich hosté odpoví a následně budou hovořit další poslanci. Paní Ernst? Uh, nein, uh, für unsere Ne, za naši frakci bude hovořit paní Verža a já jsem se přihlásila dodatečně jako další řečnice. Takže prosím, v tomto pořádku my jsme si to na frakci takto rozhodli. Merci, madame la... Děkuji vám, paní eh, předsedající. Já bych na úvod chtěla poděkovat všem za solidaritu, kterou nám vyjádřili. Eh, myslím, že ještě jsou silné emoce, ale jak už říkala eh, předřečnice, ráda bych eh, vzpomněla oběti a jejich rodiny a všechny, kdo byli tedy v pátek a v sobotu přítomny, ať už to byli policisté, hasiči, zdravotní personál, který pracoval vynikajícím, výjimečným způsobem v průběhu víkendu a zachránil spoustu životů. Myslím, že je normální, že vláda reaguje tváří v tvář hruze, která se odehrála. A především zasáhla mladé lidi různých národů. Mnoho jich bylo z Francie, ano, ale byly tam i jiní Evropané a nejen Evropané. To je zapotřebí, myslím, také připomenout. Jak už bylo řečeno, atentáty postihly eh, Paříž, ale také Bejrut a také ruské letadlo v Egyptě. Ráda bych také připomněla, že to eh, byly eh, atentáty vedené naslepo. Já myslím, že už mám určitý věk na to, abych si mohla pamatovat atentáty eh, v Paříži z, 80. z 80. 90. let, nebo v Madridu, nebo v Londýně. Všechno to byly opravdu atentáty vedené naslepo. Mnoho lidí má dnes strach, to je normální. Je to normální, protože každý má právo na, svou, eh, na své bezpečí. A my všichni víme, že nulové nebezpečí neexistuje. Takže jak bojovat proti terorismu? Ano, je zapotřebí ujistit populaci, chránit populaci. Ale mne skutečně zasáhlo, jaké prostředí je ve Francii, konkrétně v Paříži, oproti eh, té situaci po Charlie Hebdo. Mnozí mladí lidé říkají, my chceme žít normálně, dál. Protože když budeme ukazovat strach a paniku, tak budeme hrát hru, kterou si předáš. A viděli jsme to i včera večer v Molembeku. To je zdravý reflex demokracie a právního státu. Takže je zapotřebí toto mít na paměti a musíme mít také na paměti základní principy, kterými se řídí také náš výbor, a to princip proporčnosti a potřebnosti, aby nebyly poškozeny základní svobody. A už budu opravdu velice rychlá, paní předsedající. Eh, dlouhodobá opatření nesmíme plést krátkodobým. Je třeba zdůraznit, eh, že většina těchto zločinců eh, byla francouzského původu a stejně jako v lednu se hovoří o koordinaci v rámci státu i v součinnosti s jinými státy v pátek a v sobotu Eh, došlo k přechodu hranic eh, teroristů na eh, belgické území a policejní složky se snaží o to, aby je definitivně zastavili. Je tedy, ano, zapotřebí uvažovat o Smart Border a PNR. Smart Border nám, tedy ty inteligentní hranice, nám byly předloženy jako Ehm, snadnější eh, cestu pro eh, turisty, současně to, to má být nástroj proti nelegální migraci a současně eh, boj proti terorismu. Ehm, máme hlavní problém a to je potřeba mít lidské zdroje. A bohužel to přesně bylo vidět v Paříži i jinde. A opět dnes hovořil o tom, že zapotřebí jednat systematicky. Eh, ať už se jedná o boj proti terorismu, eh, tak eh, v imigraci. A musíme si připomínat, že uprchlíci ze Syrie jsou prvními oběťmi Daeše národ, který je ochoten se Eh, vzdá části své svobody eh, a kvůli své bezpečnosti si nezaslouží ani jedno, ani druhé a nakonec se přijde o obojí. To říkal Benjamin Franklin, to bychom měli pamatovat a měli bychom si uchovat zdravý rozum, protože jinak bychom opravdu jednali podle toho, jak si předáš. Děkuji, paní Lauris. Za socialisty, za sociální demokraty. Umožním koordinátorům promluvit, ale nyní ubíráte čas svým kolegům, protože pak nebudeme mít čas do konce zasedání. Prosím, pan Horisty, prosím. Uh, Děkuji mnohokrát. Chtěla bych říct eh, jménem frakce SAD, že po pátku se dosti změnil kontext všeho, co děláme a to ze všech směrů. Na jednu stranu všichni chápeme, že v této situaci jde o posílení všech evropských institucí, které se zabývají bezpečností, včetně rozvědek a tak dále, že to je velmi naléhavé, ale zároveň, a to jednoznačně podporujeme, zároveň musíme pochopit, že nejde pouze o teroristický útok jako součást nějaké teroristické organizace, která působí po celém světě, nebo co. Je to jasná činnost toho se samozvaného islámského státu, neboli Daesh, který je teď naším největším nepřítelem. A to nejen pro Francii. Francie je takovým symbolem, prvním státem, na který bylo zaútočeno, protože stělesňuje do určité míry evropské hodnoty, ale musíme chápat, že to je útok na Evropskou unii, útok na její hodnoty. A právě tyto hodnoty jsou těmi, který, které musíme v tomto výboru chránit, tedy rovnost, lidská práva, svoboda a tak dále a tak podobně. Naprosto souhlasím s paní Veržia co do té konkrétní reakce lidí ve Francii, kteří jasně pochopili, co je v sázce. V sázce je naše svoboda, naše e, životy, naše hodnoty, naše bezpečnost, to, že chráníme lidská práva všech. A my musíme pochopit, že to klíčové vyvážení je mezi tou bezpečností a těmito hodnotami. To je naším hlavním úkolem proti Daeši. A za druhé, co se ukazuje jako evidentní, je to, že to úzké místo, ta největší slabina je spolupráce s členskými státy. Ano, Francie vyzvala k solidaritě a všichni jsme připraveni tu solidaritu poskytnout. Ale jaké jsou ty konkrétní nástroje, jaké jsou ty konkrétní způsoby, jak to uděláme. Z Europol, od Europolu jsme slyšeli, že jenom pět zemí bere vážně své závazky sdílet informace, takže jsou to problémy se sdílením informací, problémy konsolidované činnosti, horizontální činnosti napříč všemi členskými státy. To je to nejdůležitější, co musí být zlepšeno. A v tomto kontextu chci zdůraznit jako zpravodajka k této směrnici, že ta směrnice je jeden způsob, jak zavést jasnější společná pravidla, která zatím neexistují, tedy v, v trestním řízení, ve složkách činným trestních řízení, sdílet informace, zajistit spolupráci mezi členskými státy a Europolem. Takže musíme v tom pokračovat, musíme o té nové situaci, o tom novém kontextu diskutovat, ale ty problémy jsou staré známé a naše hodnoty známe také velice dobře. Děkuji. Thank you, Mrs. Sargentini, please. Děkuji, paní Sargentini. Uh, Děkuji, paní předsedající. Někdo z řečníků uvedl, že návrhy nebo rozhodnutí po té, co došlo k Charlie Hebdo, útoku na Charlie Hebdo, stále ještě nebyla provedena. Eh, a já podporuji některé z těchto návrhů a eh, to je mi tedy kvůli nim líto a některé nezdílím a eh, je to prostě tak, my máme určitou síť, eh, která nás má upozorňovat na radikalizaci. Evropská komise potřebovala počkat až do konce léta, eh, aby definovala, kdo povede tuto síť. Co dělá tato síť pro eh, informace o radikalizaci. Znamená to práce s mladými ve vězení, s učiteli, s mladými přímo na místě, abychom zjistili, zda se někdo radikalizuje a abychom mohli přijít eh, eh, s deradikalizací. To je zásadní v Evropě, protože po těch útocích v Paříži jsme opět viděli, že teroristé jsou lidé s evropským pasem, vyrostli v Evropě, byli vzděláni v Evropě a radikalizovali se v Evropě. A proto je zapotřebí, aby i deradikalizace proběhla v Evropě. A pokud e, nedokážeme po Evropě takto e, deradikalizovat, tak se musíme připravit na mnohem víc. Eh, souhlasím s ředitelem Europolu, že výměna informací mezi bezpečnostními orgány a policejními složkami je zásadní. Po útoku na židovské muzeum v loňském roce zde v Bruselu víme, že německá a francouzská e, eh, spravodajská služba to věděla, věděla o, mm, měla určité poznatky, ale neřekli belgičanům o nich. Eh, zase Belgičané něco věděli a neřekli francouzům v tomto případě. Eh, nemáme teď diskutovat o velkých databázích, ale prostě o tom, že naše bezpečnostní agentury eh, sice rády získávají informace, ale nerady je poskytují. A pokud si je nebudou poskytovat, tak se nikam nedostaneme prosím, soustředíme se na to, soustředíme se také na deradikalizaci, na, eh, soustředíme se na práci na místě a na eh, tuto činnost, protože sbírání údajů jinak nepovede k ničemu. Nyní za liberály. Prosím. Paní Ortondo. Eh, lo cierto es que los españoles recordamos Jisté je to, že my Španělé si e, lépe než jiní v Evropě pamatujeme na bombejské útoky, protože právě tam tehdy byla velká španělská delegace a přežila tento útok. Takže když se hovořilo o, této, mm, o tomto příkladu eskalace a o nebezpečnosti, e, jakou nyní e, konstatujeme, tak eh, s tím už zkušenosti máme. Eh, to, co se stalo, nás vede k tomu, že musíme především vytvářet eh, a realizovat patřičné nástroje. Europol ale potřebuje nástroje a členské státy musí mít politickou vůli mnohem více spolupracovat oproti stávající situaci. A ve střínovém horizontu je skutečně zásadní otázka prevence. Policie a její práce nemůže končit jen eh, nějakou vlnou fanatismu. Eh, úloha mm, policie je mnohem rozsáhlejší, potřebuje mít proporční demokratické správné nástroje a my nemůžeme vyřešit tuto otázku eh, jen tak jednoduše. Potřebujeme tedy jít hlouběji, mít více nástrojů a více politické vůle. Evropa potřebuje naši podporu a liberálové budou podporovat Europol a všechny osoby, které budou chtít na tomto spolupracovat, protože se jedná o hrozbu úrovně, již jsme se obávali, ale která již skutečně v Evropě je. Jsme ve stejné situaci jako Bombaj před několika lety. Grazie, Děkuji, paní předsedající. Já především bych také chtěla za naše politickou skupinu vyjádřit soustrast eh, obětem eh, z Paříže. Za předsednictví rady eh, se hovořilo o zasedání připraveném na příští pátek, tedy na zítra. Co si myslíte o tom, že by se Eh, navrhlo členským státům embargo na prodej střelných zbraní. Hovořilo se o intenzifikaci eh, kontroly eh, střelných zbraní, revize směrnice, o kontrole vlastnictví střelných zbraní. Proč tedy nezakázat jejich prodej? Hovoříme o základním zdroji, který oživuje tyto války. Proč se tedy nepokusit ho vyřešit přímo u kořené? Já mám pocit, že se pořád snažíme jenom záplatovat problémy, ale nesnažíme se jim předcházet nebo řešit je od počátku. E, pokusme se tedy uvést embargo na prodej střelných zbraní a uvidíme, co na to řeknou členské státy. Co se týče výměny e, informací a poznatků, e, dnes bylo uznáno, že to opravdu nefungovalo anebo tedy, že to bylo alespoň neefektivní. Byly eh, identifikovány společné rizikové eh, indikátory, ale pak nevíme, co už se stalo, co se s tím vlastně následně dělá. Já teď o tom nechci nějak polemizovat, protože tato výměna informací prostě nefungovala. Eh, nedocházelo k reálné spolupráci mezi členskými státy. Mm, současně byl dostatek spolupráce, byla určitá skepse ohledně poskytování určitého typu informací, a nebo ten systém, tak jak je vytvořen, prostě nefunguje. Je tu tedy problém rodící se ze samého systému výměny informací, který neumožňuje využití těchto získaných informací a tedy neumožňuje eh, provedení konkrétních akcí. Co se týče intenzifikace kontroly hranic eh, proti pašerákům a obchodníkům s lidmi, eh, opět se hovoří o evropských eh, pohraničních strážích na evropské úrovni, tedy o intenzifikaci kontrol, o zvýšení rizika pro samotný Schengen. No ale my už to mnozí žádáme dávno. Potřebujeme právní nebo tedy eh, legální přístup do Evropské unie, tak aby žadatelé o azyl měli možnost legálním a bezpečným způsobem se dostat do Evropy. Protože jinak pašeráci, kdyby, kdyby toto existovalo, tak tak by eh, neměli s čím pracovat, s čím obchodovat. Tím bychom jim eh, tím bychom jim usekli tu, tu živnou žílu. A tímto způsobem také bychom mohli bojovat proti terorismu. Takže chtěla bych se komisa, konkrétně pana Reutera, co si o tom myslí, protože stále ještě jsme takovýto návrh neviděli, nehledě na to, že uh, Eh, místo předseda komise Timmermans byl otevřený takovýmto věcem, hovořil o větší otevřenosti ve Štrasburku, že se mají více otevřít dveře Evropy a že tedy tu mají být legální eh, způsoby přístupu do EU. Myslíte tedy na něco konkrétního v našich normách? protože se jedná o změně dublinského nařízení, ale ono to vyžaduje něco ještě jiného, neboli eh, trvalé Eh, mechanismy přemysťování, což není konkrétně ten přístup do EU. Paní Holmajer? Ja, dank u voorzitter. Ik wil beginnen met... Děkuji. Budu hovořit Zemsky. Co se týče rodin obětí, jsem hluboce zarmoucena a zároveň rozhorčena, že těmto obětem vůbec došlo, že tito lidé museli zaplatit životem v důsledku islámského teroru zde v Evropě a nebylo to poprvé. Měli bychom říci, že islámský stát nemá co dočinění s islámem samotným. Tito mladí lidé nepředstavují všechny mladé muslimy, ale mladí lidé zabití v Paříži představují, jsou reprezentanti všech mladých lidí v Evropě a proto my vyslovujeme svou soustrat a solidaritu s rodinami obětí. Měli bychom kontrolovat pohyb na šengenských hranicích, veškeré ty toky. Je třeba zajistit bezpečnost zemí Evropské unie a evropských občanů a my zde nyní uvažujeme nad opatřeními, která by měla být přijata. Pro mne by evropské, podle mě by měly evropské země chránit své hranice a zároveň by měly by přijmout opatření proti radikalizaci. Tak teď tady vy, pánové, nejprve pan Brown. Děkuji vám. Já ty otázky možná proběhnu tak, jak byly položeny. K paní Holmajer. My jsme připraveni vás kdykoliv informovat o našich schůzích. Eh, když nepřijdou mý kolegové, přijdu já. A rád bych zmínil, že mimo jiné předseda výboru Libe byl Eh, pozván na páteční oběd s ministry spravedlnosti a vnitra. Co se týká jmených seznamů cestujících, vy jste řekla ne hekticky, já bych k tomu dodal ale jednotně. Je potřeba dosáhnout dohody o jmených seznamech cestujících a o celé řadě dalších věcí. K těm se nechci dostávat teď hned, ale jak víte, je to balíček, parlament to řešil jako balíček a zkrátka je potřeba to jako balíček <laughs> řešit. Paní Loresten o tom mluvila a je důležité, aby eh, podobný přístup jako ona měli všichni, abychom ten balíček dotáhli do konce. To není ambice předsednictví, tedy také je to ambice předsednictví, ale ve stávající situaci naprosto zásadní, abychom měli něco, co veřejnosti můžeme představit, abychom je uklidnili a ujistili, že Evropa je v, této věci, v těchto věcech aktivní. Eh, máme zde celou řadu lidí, se kterými se setkáváme, eh, zejména na té operační straně. A Proběhly zde v Bruselu také schůzky e, osob, které mají na starosti bezpečnostní služby, e, co se týká tedy zejména výměny informací. Takže i tyto kontakty existují a fungují. To, co říkala paní Verža, ano, máte pravdu, ale je je, je potřeba chránit eh, právní stát, ale teroristé právě na právní stát útočí a to velmi brutálně a nelidsky. Takže i zde musíme eh, řešit eh, proporcionalitu, co se týče naší reakce. Pár slov k tomu, co říkala paní Loreste. Ta nutná rovnováha mezi našimi hodnotami, svobodou a bezpečností. Ano, to je naprosto zásadní. A eh, řekla to celá řada dalších řečníků, my se těchto principů přidržujeme a chceme tu rovnováhu zajistit. Konec konců mimo jiné i v té složce, kterou vy máte na starosti, ke které jste vy zpravodajka. Takže ano, paní Sargentini, co se týká deradikalizace, k tomu budeme mít eh, závěry na základě páteční schůze ministrů. Ministři spravedlnosti konec konců byli přizváni i ke separátní schůzce eh, na toto téma. Paní eh, Ruiz, vás mohu ujistit, že se řídíme tím, co jste řekla. Vy jste hovořila spíše politicky, ale sdílím to, co jste řekla. Paní Ferrara, zbraňové embargo, to je asi něco, co přijde na přetřes později, ale co se týká výměny informací, ano. Pokud uh, budeme mít byť třeba i ten nejlepší systém výměny informací, vždy se objeví nějaký okamžik, kdy nezafunguje. Víme o těch pěti tisících osobách, které bojují v Syrii po, po, po boku teroristů, takže e, sdílíme hodně informací a na základě těchto informací se nám podařilo odvrátit celou řadu jiných útoků. Ale samozřejmě i dále to zůstává naším hlavním úkolem, mimo jiné také pro páteční zasedání ministrů, tedy tam nepůjde o samotnou výměnu informací, tam spíše půjde o to, aby jednotliví ministři přinutili své členské státy, konkrétně tedy ty příslušné složky v členských státech, aby si vyměňovali informace. Co se týče eh, legální migrace, pokud vím, tak vlastně už tento týden eh, došlo k dohodě o studentech, výzkumnících. Eh, samozřejmě jakákoliv debata tohoto druhu je stížena vajícími podmínkami, ale jsme odhodláni i zde dosáhnout výsledku a pracujeme na tom. Eh, děkuji vám. A co se týká tedy ochrany hranic, to je prosím hm, tady pro pana kolegu, myslím. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pan Ruete. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já budu velice stručně nebudu opakovat celou řadu odpovědí, které už padly, které už vysvětlil pan velvyslanec do určité míry. Eh, cítím pro mě jako parlament, že tady se jedná o názory výbory, tedy eh, eh, um, o názory eh, Rady, eh, Komise a parlamentu, eh, které musí jednat společně a můžeme samozřejmě vám poskytnout další informace, můžeme přijít na debriefing, pokud se budete přát. A uh, také sdílím vaše volání po uh, vaše názory ohledně personálu a také kódování, šifrování. To šifrování velice složité a budeme o tom diskutovat také na internetovém eh, fóru s internetovými společnostmi, protože musíte najít eh, správnou rovnováhu mezi svobodou projevu a přístupem k informacím. K tomu, nač se ptala paní komentář z publika, mimo mikrofon. Paní Verža mm, hovořila o věcech, eh, se kterými já souhlasím. Ano, viděl jsem v posledních měsících a také už jsem viděl na základě toho, co přichází z komise, že jsme nejednali v panice, ale že se snažíme reagovat uměřeně. Pan velvyslanec Brown také zdůraznil velice důrazně, že mnoze, mnoze z těch návrhů už leží na stole delší dobu a že o nich diskutujeme, takže to opravdu není nějaká panika, v níž bychom jednali, ale je to skutečně rozmyšlená eh, reakce. Ale souhlasím s paní Nucen, že pravděpodobně ten eh, kontext se mezi tím změnil a eh, to musíme vzít v úvahu. Eh, také francouzská vláda požádala o eh, použití článku 42.7, eh, což nás také staví do značně odlišné situace oproti minulosti. Co se týče sítě paní Sargentini, já musím říct, že by to opravdu v mém úřadě se nezastavilo. My máme skutečně vynikající eh, eh, výsledky a eh, funguje to. Kolegové, další poslanci hovořili o věci, na které už pan Velisanec odpověděl. Jenom jednu věc bych rád ještě zdůraznil. V tuto chvíli působíme v rámci a kontextu imigrační krize eh, v rámci eh, funkčního šengenského systému a musíme tedy být velice obezřetní, abychom Schengen nespochybnili a myslím, že jednu z největších diskuzí, která bude vedena v následujících dnech a týdnech, a konkrétně také už zítra, mezi ministry vnitra bude zajistit, aby Schengen mohl být zachován a stále byl chápán evropskými občany jako funkční systém. A k tomu je zapotřebí něco změnit. Jednou změnou bude ku příkladu ten návrh ohledně evropských poraničních stráží, což má přijít v prosinci. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám oběma, jsme vám vděční, že jste mezi nás přišli. Chápeme, že musíte bohužel odejít, budeme pokračovat v našich diskuzích. A já děkuji eh, panu Vejvratovi, jsem vděčná, že zde zůstane, bude se snažit zodpovědět všechny dotazy. So, colleagues, uh... Kolegové, Máme dlouhý seznam, eh, což eh, znamená, že budeme muset trochu přeorganizovat naše zasedání. Měli bychom eh, končit ve daný čas. Prosím, nehovořte déle než minutu, maximálně dvě. Budu muset být striktní a vezmu si slovo. Prostě mm, budu vám muset odebrat mikrofon. Pokud přesáhnete tuto časovou hranici. Pan Coelho. Thank you, chair. I understand. Děkuji paní předsedající. Já eh, chápu, že tu zasedání koreperu, ale je mi líto, že nemůžeme hovořit s komisí a radou. Chci nicméně poděkovat řediteli eh, Europolu za jeho prohlášení. Můžeme se shodnout na tom, že to byla tragédie, eh, útok na naše hodnoty a já se obávám, že tu jsou další lidé, kteří se snaží zneužít to, co se děje, a snaží se bojovat proti našim hodnotám. Konkrétně mám tyto dvě obavy. E, milné propojení mezi uprchlíky a teroristickými útoky, protože e, to se bude objevovat a je e, tu také snaha bojovat proti Schengenu. což je jeden z nejlepších úspěchů evropského projektu. Co se týče Schengenu, chci upozornit na to, že na vnitřních hranicích chápu, že je právem členského státu s, uh, mít uh, kontroly hranic, pokud je to nezbytné, ale je to jen dočasné opatření, nemůže to být trvalé. A navíc potřebujeme více sdílení informací mezi vnitrostátními orgány, spravodajskými agenturami jednotlivých členských států, Europolem. Musíme se ponaučit že každá země sama o sobě je slabší, zatímco společně jsme silnější. A nyní k externím hranicím, protože můžeme e, využít svobodu pohybu pouze tehdy, když bude dobrá kontrola vnějších hranic. Jak se zdá, některé členské státy zapomněly, že zahraniční bojovníci e, mohou být pod dohledem anebo zadrženi. A e, proto členské státy musí využívat e, lidské zdroje na svých vnějších hranicích a komise navíc má používat nový šengenský informační systém. Jsou to jasné problémy na našich vnějších hranicích, které zapotřebí vyřešit, abychom ten problém celý vyřešili. Nemůžeme umožňovat to, aby Schengen vypadal jako něco, na co máme zapomenout v souvislosti s Paříží a neměli bychom eh, omezovat svobodu pohybu. Je zapotřebí jasně jednat. Děkuji, pan López Aguiar. Thank you, chair. I also would like to... Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl poděkovat panu Enrightovi za to, že zůstal na rozdíl od komise a rady. A má otázka se týká potenciálu Europolu jakožto, dejme tomu, zárodku jakési evropské spravodajské služby, která nám zkrátka chybí. Ta myšlenka je zakotvena už v Lisabonské smlouvě v celé řadě kapitol. Bezpečnostní politika, obrana, politika, integrované řízení vnějších hranic Evropské unie, to se všechno tohoto bodu týká. A chci se zeptat na možnost vytvoření nějaké spravodajské jednotky na evropské úrovni. Já bych se chtěl zeptat eh, na to, jaká je vize pana Wainwrighta, eh, co se týká výkonnosti takzvaného SIT cenu, tedy situačního centra. Ono sbírá informace, které se pak dávají analytikům v podstatě dobrovolně a většinou jen bilaterálně. Můžeme vytvořit nějakou takovou FBI, aby ta epizoda eh, s tím, eh, když někdo uteče od těch útoků z Paříže, byl chycen by, by mohl být chycen francouzskou policií, ale už ne belgickou? která tedy musí dojít k závěru, že se snažili ukrýt ve městě, kde se narodili, ergo v Bruselu. Eh, chtěl bych zkrátka vědět, co si o tom celém myslíte. My se z dobrých důvodů v posledních dnech soustředíme na solidaritu, soustrast a sympatie, ale zároveň je potřeba přemýšlet politicky, jaké budou dopady, jaká jsou rizika, která jsou před námi pro Evropskou unii. Je potřeba rozlišit mezi těmi, kteří chtějí jít cestou evropskou a mezi těmi, kteří se chtějí vrátit k národnímu systému. To znamená celá ta revize asilové a migrační politiky, ale tady jde o spravodajské služby. To je jedna z funkcí, eh, která byla agentuře Europol přisouzena. Předsedkyně bez mikrofonu. Děkuji vám, paní předsedající. Po útoku na eh, Charlie a po minulém týdnu je zapotřebí, abychom začali jednat. Abychom bojovali proti tomu boji, který vede eh, Daesh, ať už je to na Blízkém východě v Africe nebo v Evropě, je zapotřebí začít u příčin. O tom už eh, hovořilo lucemburské předsednictví. Je třeba jednat ohledně financování teroristů Daesh Eh, využívá eh, naleziště ropy v Syrii a Iráku. My teď úplně přesně nevíme, kdo to vlastně je, protože jsou určité státy, které nebudu citovat, ale všichni víme, o koho se jedná. Eh, tak kdyby od nich nebrali ropu, tak to samotné by způsobilo vyschnutí peněžních zdrojů pro Daesh. A potom je tedy zapotřebí e, říci, že tedy Francie se účastní těch útoků na e, e, ropná naleziště, potom tedy zapotřebí hovořit o těch finančních prostředcích, které využívají evropští bojovníci. To nejsou zahraniční bojovníci, ty jsou z Evropy. podívejme se na to, jak se jedná například na evropských letištích. V některých letištích je je, se snadno projde, například v České republice, v Maďarsku, v Estonsku, v, v Řecku. A e, proto je zapotřebí mít e, PNR, ten seznam pasažérů, je e, zapotřebí najít řešení, abychom společně mohli jednat, aby Evropská rada, komise i parlament takto mohli postupovat dál. Jsem velice ráda, že Budeme mít eh, Evropské protiteroristické středisko, eh, pane Weinreite, ale opět musíme přijít o slov k činu, protože se o tom hodně mluví. Eh, pan Brizar, který je předsedou francouzského protiteroristického střediska musíme říci, že to není dostatečná výměna informací, správná výměna informací, takže musíme jednat, jednat a ne mluvit. Děkuji paní Guillaume mnohé bylo vyřčeno. Jen pár slov tedy dodám. Také chci hovořit o soucitu s oběťmi a rodinami a velice stručně nyní budu hovořit o, o tom ostatním. Ano, e, jednalo se o Francii, ale dopad to má všude, takže jde o kolektivní solidaritu, které je zapotřebí a to v mnoha podobách. Například v diplomaci. Jakým způsobem budeme reformatovat naše vztahy v EU eh, e v eh, mezinárodní doméně. Eh, přece prezident republiky požádal o využití článku ozbrojené solidarity Jedná se také o e, finanční solidaritu, nejen tedy tu e, vojenskou. Je zapotřebí takto využít své závazky e, nejen pro dohled, ale také pro prevenci. Potřebujeme tedy solidaritu v této oblasti. A také chci hovořit o dalším bodu. Říkali jste, že pátek se rada bude zabývat několika témat. Já jsem ráda, že se to bude dít, protože já se obávám, že se tak trochu bude mlčet o e, zpracování údajů a zacházení s nimi a teď jsme slyšeli, že to nebylo dobře koordinováno, dobře prováděno. E, a také, e, co budeme dělat ohledně kontroly střelných zbraní, protože střelné zbraně jsou prodávány radikálům. A pak je tu otázka PNR. To je důležité a není to ale všechno. Je zapotřebí, abychom měli e, Eh, reakce všude tam, kde je to zapotřebí ve všech aspektech. A je třeba jednat rychle a vyváženě na základě mandátu, který byl dán tedy eh, Evropským parlamentem. Co se týče těch všech nástrojů, které je zapotřebí mít a využívat, chci hovořit o kolektivním úsilí. Eh, protože se jedná také o prevenci. Nejedná se jen o reakci. Potřebujeme vyváženější vztahy eh, s těmi patřičnými eh, oblastmi, s těmito zeměmi, třetími zeměmi, které někdy jsou zdrojem osob, které následně eh, se aktivují na teroristickém poli. Jsou tu tedy otázky zaměřené na prevenci. A také musíme opravdu být všichni zodpovědní a měli bychom mít závazek nebo plnit závazek ohledně přijetí migrantů. Je prostě eh, zapotřebí pomoci těmto lidem, kteří prchají před Daešem. Mrs. Gomez. Mrs. Go- Paní Gomez. I would like as well... Ano, já bych ráda řekla, že toto je útok na nás na všechny. Věděli jsme, že to přijde, Eh, jak eh, řekl pan Wainwright, že ten bombejský útok přijde a že přijde znovu. Takže je, myslím, naprosto eh, neskutečné, že členské státy opravdu neudělali to, co udělat měli. A ta první věc je zbavit se těch pitomých hospodářských politik, které podporují sociální vyloučení, a to zejména u migrantů druhé generace, což je přesně ta skupina, odkud ty útoky přicházejí. Oni už jsou Evropané, oni nejsou cizinci. A e, pak bych se vás, pane Wainwrighte, chtěla zeptat, jak hodnotíte programy prevence radikalizace, zejména ve věznicích, které členské státy měly implementovat a neudělali to. Protože mimo jiné na to neměli peníze. E, další otázka se týká inteligentních hranic. Je skutečně inteligentní neotevřít bezpečné legální kanály, jak se mohou přicházet uprchlíci a migranti, aby mohli být řádně zpracováni a kontrolováni oproti tomu, jak to funguje teď. Je to skutečně inteligentní začít pochybovat o Schengenu, když víme, že když jsme Schengen neměli, tak například z mé země z Portugalska do Francie přišel až jeden milion lidí do um, Francie a Německa, kteří tedy překročili hranice nelegálně. Jmené seznamy cestujících, to je nástroj, to se tak říká, e, zejména v té zprávě, která je teď před námi e, a která se týká deradikalizace a tak dále. Ale je to nástroj, není to, jak řekl pan Brown, něco, co bychom, čím bychom tak jaksi zatřásli před očima, před nosem našich občanů. My potřebujeme efektivní nástroje, které musí být plně kompatibilní s naším rozhodnutím o ochraně údajů. A právě Rada a komise musí projevit iniciativu, ne parlament. My už jsme svůj názor vyjádřili. Palné zbraně. Členské státy neimplementují dost důrazně ustanovení o exportu, o vývozu zbraní. Jinými slovy, ani v Evropě se nekontroluje, jakými kanály zbraně, se zbraně pohybují. A to nezmiňuji ani ty státy, které provádí aukce zbraní ještě po těch pařížských útocích. Jak tady zaznělo, je potřeba dávat peníze tam, kde je potřebujeme. A to e, pro lidské zdroje a kapacity. Rozvědky, policie a tak dále. Podívejte se na to, jak jsou vybaveny policijní oddíly napříč Evropou. Podívejte se na to, zda jsou skutečně vybaveni na to vůbec spolupracovat s centry Europolu. A ta otázka té jednotky pro internetové reference, to podporujeme, konec konců ve zprávě o tom hovoříme. On to není parlament, kdo by v tom zabraňoval. Děkuji vám. Paní Svimberg. Tak för ordet.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 neboť občané se velmi obávají, že by mohlo dojít k dalším útokům a zároveň je třeba si uvědomit, že musíme přijmout i další opatření, například Frontex. Frontex by měl chránit vnější hranice, ale 80% prostředků Frontexu se vydávají na akce, kdy se hledají a chrání uprchlíci a zachraňují. Tedy Frontex nechrání hranice a přes hranice se pašují drogy, zbraně, a cestují přes ně teroristé a Frontex to nekontroluje. A nyní z toho vznikla hrozba pro naše občany. Kdo zapříčinil vlastně takovou tu hrozbu? Musíme si zvážit konkrétně opatření nyní v této situaci. Co uděláme proti teroristům? Nemůžeme tady hovořit o nějaké rehabilitaci Například ve Švédsku dokonce pomyšlíme na to, že v jistých komunách otevřeme přístup na trh práce pro takovéto typy lidí, ale co bychom s nimi měli udělat? Oni jsou jakousi špínou společností, měli bychom jim zakázat setrvávat v našich zemích. Oni odešli do války a pokud odešli do války, tak bychom je nikdy neměli přijmout zpět, zpět do našich zemí. Já se chci ve své vlastní zemi cítit bezpečně. a musíme jasně zakročit proti tomuto nebezpečí. Pokud takto učiníme, tak to odradí ostatní od možné radikalizace. Pane Albrecht, děkuji. Já bych v první řadě rád řekl, že toto jsou strašlivé útoky, ke kterým došlo a já si myslím, že my bychom měli promyšleně a důsledně reagovat. Zároveň musíme zajistit vyšší míru bezpečnosti a zároveň ale musíme pamatovat na ochranu těch svobod, na které bylo zautočeno, ochran, ochraňovat také způsob života, na který bylo zautočeno. Nemyslím si, že je úplně smysluplné už ve chvíli, kde vlastně ani nejsou pohřbeny všechny oběti, eh, volat po opatřeních, která se vlastně vůbec neukazují jako potřebná. Myslím si, že naše reakce by měla být i promyšlenější. Rád bych také řekl, že e, k tomu, co říkal pan Rute, jsem skutečně neudržel se a musel jsem se smát, protože to, co říkal, bylo naprosto nevhodné. Zejména u toho, co říkal o šifrování, tady ten přístup nemůže být e, vyrovnaný, protože buď jste pro šifrování, nebo jste proti. Otázka je také, zda bychom měli zrušit e, důvěrnost komunikace v, pošta, v poštovních službách já upřímně řečeno nejsem pro. Já si myslím, že bychom se měli přidržet našich způsobů a zachovat listovní tajemství, což konec konců je eh, jedno ustanovení v úmluvě o lidských právech. Otázky vynucení lepší bezpečnosti, to je, myslím, trošku ehm, nepatřičné v tuto chvíli, protože už dlouho víme, že se teroristé snaží obcházet naše způsoby dohledávání komunikace, používají různé způsoby komunikací a je stále jasnější, že i dnes vzhledem k možnostem šifrování jsou vždy k dispozici nějaké informace o teroristech, o jejich koordinaci. A to jsou ty informace, které potřebujeme. Mě dosti zklamalo, že pan Rute ani jedním slovem nezmínil společné vyšetřovací týmy, pod záštitou Europolu a Eurojustu. To je ta reakce, kterou jsme měli po 11. září. Vytvořili jsme vyšetřovací týmy, které bohužel však nikdo pořádně nevyužil do takové míry, jak to bylo nutné. Nedali jsme k dispozici dostatek peněz a lidských zdrojů a to je jeden z hlavních důvodů, proč stále nedochází k rychlé a efektivní výměně informací mezi členskými státy EU, mezi justičními orgány a mezi policií v Evropě. A myslím si, že právě na toto bychom se měli zaměřit, spíše než na to, že budeme dále budovat něco, co nefunguje. Eh, děkuji, pan Malo. Děkuji mnohokrát a děkuji panu Henrightovi, že jste zůstal s námi, že respektuje náš výbor a to, co my zde se chceme dozvědět a máme na to právo. Tedy děkuji mu a rád bych projevil svou solidaritu s Francií a s Francouzi, ale ve skutečnosti s celou Evropou, protože v tomto atentátu nezemřeli pouze Francouzi, zemřelo tam mnoho dalších evropských občanů, také Portugalců, byli barbarským způsobem zavražděni a proto jsme všichni společně v rámci tohoto boje proti terorismu, ale terorismus nejde potírat romantismem. Takže nestačí, abychom řekli, že tady ve tváří tvář te- teroru, terorismu prostě budeme trvat na našich hodnotách. Je třeba něco udělat. Mě co učinit, jednat. Musíme nějakým způsobem eliminovat tyto teroristy tak, abychom chránili náš způsob života. A já tady položím zcela konkrétní otázku, protože mám pocit, že teroristé nejsou uprchlíci. Tady už to bylo řečeno, že mnoho teroristů se narodilo v Evropě. Ale to ovšem nezabraňuje tomu, že je možné, že skutečně možní další teroristé by mohli využít tento tok migrantů proto, aby se dostali do Evropy. A proto já se na toto ptám. Nebylo by tedy vhodné, abychom v rámci je možné, že vlastně mezi těmi uprchlíky bude něco jako trojský kůň, něco takového, co pak využijí teroristé? A dále. E, mnohé média evropská citovala zdroj islámského státu, kde se říká, že asi čtyři tisíce bojovníků hodlá proniknout do Evropy. V rámci tohoto migračního proudu právě uprchlíků. A e, ředitel e, Ruského institutu politických studií, protože samozřejmě Rusko bylo také zařaženo teroristickým útokem, stal se eh, cílem atentátu, který měl mnoho obětí. A tento ředitel tohoto institutu řekl, že toto je velice reálná hrozba. Ta hrozba toho, že sem přijde těch 4 tisíce bojovníků islámského státu do Evropy. A proto já se zcela konkrétně ptám, pane Weinreite, podle vás eh, je ta hrozba seriózní, máme ji brát vážně nebo ne? Ten skutečnost, že vlastně ten uh, Eh, ten průběh toho, jak uprchlíci procházeli do Evropy, ten jejich tok byl využit právě i bojovníky islámského státu proto, aby pronikli do Evropy. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že tyto tragické události jsou jasným milníkem a že nemůžeme pouze přejít eh, bez povšimnutí. A obávám se, že ještě častěji pravděpodobně podobné věci budeme zažívat a Eh, což od nás požaduje, abychom jednali a to konsekventně, důsledně, chytře a systematicky. Musíme se postavit za naše základní práva, musíme jednat koherentně a efektivně. Také si myslím, že je skutečně smysluplné, abychom tuto diskusi tady ještě jednou vedli mnohem intenzivněji a mnohem do, více do detailů, také za přítomnosti zástupců dalších institucí. Někdy jsou to takové snahy v takovéto situaci reagovat hekticky, to je pochopitelné, ale hektická reakce pravděpodobně pak vedou k jednání, které je pak třeba nebo pozdější době opravovat. A já varuji před tím, abychom jednali hektickým způsobem. Měli bychom sice jednat rychle, ale uváženě. A jedna věc, která mě tady z toho vyplynula, které jsem si všimnul dnes v té debatě o chytrých hranicích, eh, najednou tady zaznělo, že by mělo jít také o to, kontrolovat evropské občany, tedy to eh, rozšířit i na občany Evropské unie. To by byly vše velice zásadní změny, které se tady takto hektickým způsobem navrhují. A já si myslím, že bychom si na to měli vyhradit čas a prodiskutovat to s jasnou hlavou. Paní zpravodajka, se kterou jsem krátce hovořil, je také poněkud znejistěna takovouto změnou. Proto vás všechny prosím, abychom jednali uváženě, důsledně a systematicky. Pan Jurek. Děkuji, paní předsedkyně. Po piątko... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Po pátečních útocích jsem se cítil, jako kdyby bylo zaučetočeno na mou vlastní zemi. My, kteří pracujeme zde v Evropském parlamentu, jsme povinni pochopit širší význam tohoto, této události. Tlumočení nefunguje? Ptá se pan poslanec. Tady ještě jednou. po útácích, ke kterým došlo v pátek, jsem měl dojem, jako kdyby bylo zautočeno na mou vlastní zemi. Ale myslím si, že tyto události jsou pouze počátkem série útoků. To není ojedinělá tragédie. Islámský stát eh, nevyvíjí svou činnost pouze na Blízkém východě, ale také u nás, takže můžeme očekávat, že dojde k dalším útokům. Takováto série atentátů ukazuje, že máme co dočinění s organizací, která je skutečně rozhodnuta otřást Evropou. Padly zde otázky, kolik, na to, kolik eh, bojovníků islámského státu přišlo nebo ještě přijde do Evropy, ale já bych se zeptal jinak, co víme o sociálním zázemí těchto aktivit do jaké míry je islámský stát podporován, v kterých mešitách a v kolika mešičách se podporují aktivity islámského státu. A naopak, které mešity je zavrhlí. Kdo tedy se účastní propagandy islámského státu? jaký může být sociální vliv takovýchto uskupení. Neboť tito lidé mají své příznivce. A nebo alespoň eh, jednají, mají co dočinění s lidmi, které, kteří jejich jednání schvalují. Evropská rada přijela před jistou dobou rozhodnutí, že chceme bojovat proti nelegální migraci, proti pašování osob, například v přístavech. Existuje, probíhá takzvaná operace Sofie, která je pouze v počáteční fázi, ale Evropa by měla učinit více. A na závěr ještě jedna poznámka. Jaké jsou vaše odhady počtu počtu lodí, které připlouvají k evropským břehům. Jak vypadala situace v minulém či v posledním čtvrtletí? Pani Ernst. Pani Ernst, děkuji. Děkuji. Já tady nechci dodávat další věci. Paní Verža už vyjádřila eh, náš názor, takže já budu pokládat pouze otázky. Ta první. Byla bych ráda, kdyby zítra se nesešli pouze ministři vnitra, ale také například ministři financí a radili se o tom, jakým způsobem můžeme zastavit finanční toky a zablokovat účty teroristů a také je všeobecně zakázat. To by mě skutečně zajímalo a také byla, bych byla ráda, kdyby se setkali šéfové vlád a zvážili by si, zda by nebylo smysluplné již eh, nevyvážet zbraně do takovýchto krizových regionů. A ty zbraně se čile vyvážejí. Já připomínám, že v Iráku islámský stát narostl díky Amerik- americkým zbraním, neboť americká armáda jim přenechala své zbraně. A dnes to vede k tomu, že v Sýrii máme takto významný terorismus, jaký je. Druhá věc, to je otázka na pana Wainwrighta. Ve Francii přece existuje systém PNR. Jak to s ním tedy vypadá? Minulý rok Eh, tento systém dokonce obsahl, zaregistroval asi 100 milionů pasažérů, takže já se ptám, proč potřebujeme něco víc, potřebujeme další systémy PNR? Jak, co si o tom myslíte vy? Třetí otázka. Eh, máme tady diskusi o Frontextu, vy jste to sám řekl, eh, pan velvyslanec, pan Brown to rovněž podotkl. Frontex má nyní společně s Europolem bojovat proti obchodování se zbraní. Na to jsem tedy zbraněmi, na to jsem tedy zvědavá, vy rozšíříte mandát z Frontexu, tak to si to představujete, a nebo, a to je otázka na Europol, nebo je to tak, že jste se dříve vůbec nevěnovali sledování obchodování se zbraněmi, vůbec se tam nic nedělalo na tomto poli, nebo co chcete dělat jinak než dříve? Další věc, možná by bylo vhodné jak si promrhat minutku či dvě našeho života, uvaháváme o tom, jak bychom mohli ve Francii a všeobecně v Evropě a v našich zemích zastavit radikalizaci lidí, namísto toho, abychom stále pouze litovali, že k ní dochází. Děkuji všem kolegům, děkuji také za pochopení. Předám slovo zpátky panu Wainwrightovi, který tedy má před sebou celou řadu eh, dotazů, ale budeme vám vděční, když se pokusíte na ně odpovědět, jak jen to půjde. A také jsme vděční za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji, paní předsedající. Já se tu cítím trochu sám, eh, tak to na konci stolu. Eh, tragédie má určité společné prvky. Pan eh, López Aguilar hovořil o možné budoucí zpravodajské službě EU. Musíme být realističtí ohledně uh, politického, politické ochoty přijetí takovéto věci na vnitrostátní bezpečnost, včetně terorismu, eh, je výhradní kompetencí členských států. Eh, nemáme v tomto jako středisko v probě terorismu žádné eh, operační pravomoci, zabýváme se strategickými informacemi, připravujeme hodnotící zprávy, ale Nelze toto chápat jako nějakou eh, spravodajskou službu nebo agenturu. Europol eh, se mnohem více věnuje podpoře takovýchto činností a kapacity. Samozřejmě to není evropské eh, FBI, to jsou jiné pravomoci, ale jsme přesvědčeni, že Podpora Europolu eh, funguje zejména eh, v tom, že vytváří společnou evropskou platformu pro výměnu informací a v tom je velice užitečná a tím spíš, že vidíme, že organizovaný zločin terorismus mají mezinárodní pozadí. Jsem přesvědčen, že Europol hraje, hraje zásadní úlohu a dokud eh, politický apetit eh, na něco jiného eh, nebude dostatečně silný, tak je zapotřebí využít maximálních možností, které máme teď. Ohledně toho, proč není už lepší výměna informací, situace vypadá tak, že zpravodajské služby členských států Říkají, že se tedy výměna informací e, zlepšila a že mezi spravodajci se informace vyměňují snadněji. Také platí to, že díky e, kanálům Europolu se lépe vyměňují informace mezi policejními složkami. E, toto se velice zlepšilo. Ale když hovoříme o mostu mezi spravodajci a policií, Europol má eh, úkol podporovat určitým způsobem obojí, tak abychom měli efektivnější výměnu informací eh, v celém eh, rozsahu. Je jasné, že je tu pojítko mezi zločinem, terorismem, prací politi- policejního vyšetřování a prací prodejských služeb. Takže přesně to se nyní snažíme dále prohloubit. Chceme eh, vybudovat eh, efektivní platformu. Eh, připravujeme a budeme tedy bezpečnostní protokoly ve spolupráci s bezpečnostními služkami, ale je pak na členských státech, aby vzali na sebe iniciativu a rozhodli se, kolik informace, kolik informací budou sdílet. Ohledně vnějších hranic, a imigrace a terorismu. Problém z policejního pohledu spočívá v tom, že zapotřebí zajistit bezpečnostní eh, kontroly na hranicích, abychom zajistili, že takto budeme přispívat efektivní sadě opatření, které budou umožňovat tedy příchod eh, legitimních uprchlíků, ale současně efektivně budeme identifikovat ty, kdo jsou mezi příchozími a mají kriminální úmysly, ať už mohou být jakékoliv. A my je eh, takto můžeme tedy eh, identifikovat, aniž bychom eh, podkopali tedy možnost řešení imigrační krize. Europol, jaká jeho úloha s ohledem na vnější hranice, jak se ptal pan Jurek, podporovat Frontex v tomto kontextu eh, po, eh, poskytovat bezpečnostní eh, možnosti. Ano, pak je to otázka mm, pašování a obchodování s lidmi a využívání tedy imigrantů. Zda úloha Europolu může také eh, být eh, chápana šířeji eh, v boji proti terorismu. Europol chce podporovat, chce napomáhat efektivní, efektivnímu bezpečnostnímu screeningu na vnějších hranicích. Co se týče spolupráce s zeměmi v oblasti, ano, nutně potřebujeme posílit Spolupráci eh, s těmito zeměmi o to usiluje komise a také Evropská služba pro vnější činnost. Europol poskytuje své služby v této oblasti, aby vedl, abychom vedli um, operační dialog s těmito státy. Je zapotřebí zvažovat uh, ochranu údajů, uh, to, co můžeme tedy sdílet s danými zeměmi, ale eh, obecně je tu operační zájem Eh, o spolupráci a výměnu, protože takto lze identifikovat gengy a osoby, které obchodují s lidmi a pašují na naše území, tak abychom současně mohli chránit občany EU. Tím se budeme také zabývat v následujícím období. Eh, jak eh, postupovat proti radikalizaci, deradikalizace. Možná k tomu nejsem ten nejvhodnější, kdo by o tom měl hovořit, eh, Europol se zaměřuje na boj eh, proti eh, radikalizaci na internetu ze strany těchto zločinců. Obrovská část činnosti na sociálních médiích, zejména ISIS a, a propagandistických prostředků a e, náborových e, aktivit probíhá právě takto. Takže my každý den se setkáváme s celou horou případů a snažíme se předcházet tomu, aby ISIS nemohl manipulovat ty svobody, kterých my zde užíváme v Evropské unii, a aby takto nebyl podporován ten špinavý obchod. Co se týče vyšetřovacích týmů, ano, Europol Eh, v souvislosti s tímto novým protiteroristickým centrem eh, chce poskytovat operační spolupráci na efektivnější úrovni mezi členskými státy a také ve spolupráci s Eurojustem, protože eh, to, tam by se jednalo o úroveň spolupráce spravodajců, ehm, vyšetřovacích složek, policejních složek A takto by se tedy připravovaly společné vyšetřovací týmy. A paní Ernst se ptala na závěr ohledně eh, finančních spravodajských eh, poznatků. Už jsem v úvodu hovořil o tom, že eh, se tomu věnujeme a součástí naší práce v protiteroristickém centru bude právě vytvoření takovéto eh, jednotky, eh, která bude spolupracovat s členskými státy ohledně právě eh, finančních analýz ve spravodajské oblasti. Očekávání členských států je obecně podporováno Europolem. Je tu návrh na, na systém PNR na eh, evropské úrovni. My chceme, aby to bylo konzistentním a rozumným způsobem zpracováno s tímto velice specifickým eh, způsobem a teď tedy nebudu hovořit o politických aspektech. A nyní spolupráce s Frontexem. Jak spolupracujeme na hranicích? Máme rozdělené úkoly. Eh, samozřejmě my efektivně spolupracujeme v omezené míře protože ještě nebyly eh, uvedeny v praxi určité eh, dohody ohledně toku dat z Frontexu do Europolu. Takže toto je zapotřebí zvažovat. Europol je již k tomu připraven. EDPS, eh, e tedy ten systém, který vyvinul Frontex, nyní prochází poslední technickou kontrolou snažila snažil jsem se takto odpovědět na otázky, nevěděl jsem, nevím, zda se mi to podařilo, ale snažil jsem. A ještě, pane Milo, na co jste se to ptal, můžete mi to připomenout? Možnost těch pěti tisíc. teroristů. Děkuji. Omlouvám se, pane Melo. A to číslo si, mm, na to si nespomínám, nevím, odkud pochází. Ve svém úvodu jsem řekl, že máme obavy, a už jsme měli předtím obavy, ještě předtím, co se stalo v Paříži, eh, že islámský stát se bude snažit využít eh, islám, eh, imigrantskou krizi. A to je věc, kterou se možná snažili zasít pochybnost a také abychom pochybovali o našem řešení eh, imigrantské krize. Co se týče konkrétních důkazů, za to islámský stát skutečně dělá, je zapotřebí se na to dívat eh, v kontextu francouzského vyšetřování a v současné chvíli o tom hlouběji nemohu hovořit. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi a za vaši trpělivost. Děkuji vám také kolegové za vaši aktivní spolupráci při této rozpravě a nyní musím oznámit, že odložíme poslední bod z pořadu jednání a následující dva body 7 a 7 a 8 budou probrány společně. Jedná se o migrační otázky. Děkuji vám ještě jednou, pane Wenwrighte. v rámci eh, kontextu situace ve Středomoří a eh, potřebě holistického přístupu. Paní Mecola, Cecil Kienge jsou eh, zpravodajky stínovou, zpravodajkou je paní Spinelli a pan Korao. Protože zpravodajky zde nejsou, tak stínoví zpravodajé předloží toto téma. Budu tedy hovořit i o fondech pro nalehavé záležitosti. Prosím, zmiňte se také o bodu 7, který s tím souvisí. To je zpráva z vlastní iniciativy o migraci. Prosím, můžete tedy oba dva body přednést společně. Nejdříve tedy autorky paní Mecola. Kdo bude za ní hovořit? Dobře, paníky. Paní Mecola má slovo. Thank you to all. Děkuji, Kingo, díky paní předsedkyně a díky všem za to, že jste tu. Toto je první zasedání výboru LIBE, které máme od těch příšerných pařížských útoků, tak mi umožněte, protože jsem neměla tu možnost předtím stručně odbočit. Ráda bych využila tuto příležitost k tomu, abych vyjádřila naši solidaritu s obětmi, abych vzala hold všem policistům a jinak angažovaným složkám. Toto je velice těžká zkouška pro Evropu a to, jak budeme reagovat, bude pak měrkou pro eh, naše základní hodnoty. Je to důležitý aspekt pro eh, migrační krizi, to nelze ignorovat. Po těchto hrůzných útocích by bylo to nejhorší, eh, co bychom mohli udělat, je umožnit těm útokům, aby nás předefinovali. Uprchlíci jsou podle definice lidé, kteří utíkají před persekucí, před terorem a před smrtí. A Evropa musí být i nadále příkladem toho, jak těmto lidem poskytnout budoucnost bez strachu. Tyto útoky byly spáchány bez rozlišování kriminálníky a vrahy, nikoli uprchlíky a bylo by naprosto nesprávné házet je do jednoho pytle s uprchlíky. Na druhou stranu ale musíme být realističtí, nesmíme schovávat hlavu do písku. Naši občané mají vážné bezpečnostní obavy, které je potřeba řešit. To znamená, že zejména řízení našich vnějších hranic musí být dobře provedeno, dobře řízeno a silné. Je potřeba vědět, kdo k nám přichází a kde je. A je potřeba trvat na tom, aby všechny členské státy plnili závazky vyplývající z evropského práva, co se týče našich vnějších hranic. V sázce je bezpečnost našich občanů a lidí v nouzi. To je náš hlavní zájem to ehm, jinak dojde k tomu, že bude převládat názor, že uprchlíci znamenají nebezpečí. Dnes jsme tady od toho, abychom představili náš dokument, který se týká mm, evropského a externího financování hranic a celkového přístupu k migraci. Chtěla bych poděkovat paní Kienge z SAD a koordinátorům Barbaře Spinelli z GUE a Ignáciu Corao z EFDD. Jak si asi dovedete představit, eh, proces přípravy tohoto dokumentu, který je před vámi, nebyl vůbec jednoduchý. Všichni si uvědomujeme, že to, že se zabetonujeme v nějaké pozici, v nějakém stanovisku, nikomu asi nepomůže. Svým kolegům umožním rozvést věci do hloubky, ale dovolte mě zmínit tři věci. Utrácení evropských peněz, eh, co se týká migrace, je naprosto zásadní pro toto téma. Řešit výzvy tím, že se na ně nasypou tuny evropských peněz daňových poplatníků, situaci nenapraví. Pouze to um, udělá dojem toho, že se věci dělají, aniž bychom se kamkoliv dostávali. Naším úkolem bylo zaměřit se na jednotlivé druhy finančních prostředků pro migrační a asilové nástroje. Interně je potřeba moci přesně kvantifikovat, kolik Evropská unie za migrační politiku utrácí, přičemž to lze vždy, a zdůrazňuji vždy, ztransparentnit. Na evropské úrovni uznáváme, že prostředky Evropské komise na boj s uprchlickou krizí byly navýšeny o 1,7 miliardy euro na eh, rozpočty v roce 2015 a 16. Zdůrazňujeme, že zde i nadále hraje důležitou funkci, eh, důležitou roli občanská společnost, která také potřebuje evropské peníze voláme potom, aby evropské státy přispívaly více do Evropsko-afrického trastového fondu, protože ty příspěvky, které zde zatím vidíme, nejsou ani vzdáleně podobné tomu, co bychom od členských států očekávali. Je potřeba dále rozvádět, rozvádět rozvojovou politiku. Není možné se nechat zastrašit multiplicitou různých finančních projektů. Naši občané musí vědět, jak se jejich peníze utrácejí. Je potřeba zaměřit se na to, kde se používají naše finanční prostředky a ke komu ve finále směřují a zda se utrácejí tím nejlepším možným způsobem, aby tedy lidem v daných státech nabídli budoucnost, pro kterou má cenu v těch státech zůstat. Co se týká rozvojové pomoci, ne humanitární pomoci, zde uznáváme, že toto může být eh, podmíněno na základě řádných podmínek. To je pro nás zásadní. Není možné eh, finanční prostředky z rozvojových fondů dále posílat do, do zemí, kde v podstatě v důležitých oblastech nedochází k, ani k minimálnímu pokroku. Dlouhodobě vzato je potřeba přiřadit větší důležitost s důvodům pro migraci. A za tím účelem členské státy a Evropská komise musí budovat další kapacity v zdrojových státech, musí se více investovat do Afriky, zlepšovat se možnosti vzdělávání, ale musí se také posilovat asilové systémy, musí se zavést lepší zpráva hranic a je potřeba podpořit také justiční a právní systémy. A teď se dostávám k závěru. Co je nejdůležitější? Peníze jsou důležité, ale nikdy nenahradí konkrétní solidární opatření. Není možné házet na nějaký problém peníze a čekat, že se tím věci vyřeší. Nestačí jen navýšit rozpočtové položky. Je potřeba i nadále apelovat a tlačit na všechny členské státy, aby i oni dělali své úkoly. Děkuji. Thank you. Uh... Děkuji vám, paní Metzola. A teď tady paní Guillaume, která bude hovořit jménem paní Kienge. Oui, effectivement, je prends la ano, budu hovořit za paní Kienge, která se omlouvá, bohužel nemůže být dnes přítomna. Paní Kienge by řešila poděkovat novým zpravodajům, kteří spolupracovali na vypracování tohoto textu, paní Spinelli, pan Korao a paní Mecola, která je spolu s pravodajkou. Ehm, základ, na němž se pracuje, je velice dobrý. Eh, je zapotřebí ještě eh, převedení do politik eh, v Evropské unii. Toto je pracovní dokument, který předkládáme výboru LIBE jako zprávu z vlastní iniciativy, která je zaměřena na holistický postoj. Fragmentace stávajících nástrojů ve, v oblasti vnitra, spravedlnosti či jinde stěžuje správnou kodifikaci Eh, spolúčasti členských států a Evropské unie při řešení migrační krize. Tento dokument se eh, snaží zjistit, jaké finanční prostředky se eh, využívají a mají využívat tedy na mm, řešení imigračních toků a jakým způsobem se to řeší v EU. Je tedy zapotřebí se především zaměřit na to, kde mají být využity tyto finanční prostředky a jakém mm, jakým způsobem. Jedná se o mm, prostředky, které mají být dispozici v roce 2015, v rozpočtu na 2016 a e, na jejich výhled v, ve víceletém finančním rámci aby tyto prostředky mohly být využitelné až do roku 2020. Vyšaduje to na základě článku 4 Eh, spolupráci na základě AMIF tedy. To je zapotřebí plně respektovat v členských státech a také aplikovat ve víceletých eh, finančních rámcích eh, v členských státech. Je to na, rok, na rozpočet roku 2015-2016. Pokud si přejeme aby tyto prostředky nebyly um, vyčerpány roku 2020, je zapotřebí jednat. Občanská společnost, která se zabývá integrací a migrací, eh, by měla také být eh, financována a měla by mít v tomto privilegované postavení. Potřebujeme přístupnější informace, rozšířenější informace v členských státech ohledně toho, jaké finanční prostředky a jak je lze využívat. Eh, ohledně Evropského parlamentu má pravidelněji informovat o tom, jaké prostředky byly využity EU a také členskými státy v operaci Sofia a dalších. Princip transparentnosti musí být respektován i v rozpočtových prostředcích EU v jednotlivých řádkách. Paní Kienge trvá na potřebě mít individuální rozpočtové položky na každou z těchto potřeb aspektů. Také je zapotřebí adekvátněji Eh, financovat vyhledávací akce na evropské úrovni a také eh, přemysťování, eh, opětové usilování a spolupráci s nevládními organizacemi. Členské státy jsou vybízeny k tomu, aby využili finanční prostředky nejlepším možným způsobem a spolupracovali s občanskou společností, která jejíž orgány v této oblasti spolupracují. Co se týče víceletého finančního rámce, žádáme nárůst eh, prostředků v kapitole 3 v rámci AMIF. Podporujeme myšlenku, kterou nyní zastává komise, že Evropská investiční banka měla poskytovat um, výhodné půjčky pro uh, integraci imigrantů v členských státech. Co se týče využití evropských prostředků k návratu imigrantů, zdůrazňuje se opět potřeba členských států plně respektovat povinnosti ohledně ochrany základních práv daných osob. K hotspotům, které mají být vytvořeny v jednotlivých členských státech. Občanská společnost by neměla být bráněn, mít bráněno v kontrolách těchto hotspotů, aby nedocházelo eh, k porušování základních eh, práv. Co se týče globálního přístupu eh, k imigraci a financování, neměli bychom kvůli nelegální eh, migraci postihovat i legální migraci. A teď se vrátím zpátky do francouzštiny. Další financování zapotřebí pro rozvinutí legálních způsobů migrace eh, pro strategii EU 2020 a globálně je zapotřebí se zaměřit na strategii využití finančních prostředků EU v oblasti migrace, tak aby byla konsistentnost mezi vnějšími vnitřními prostředky a aby se zlepšila koordinace mezi financováním migračních politik, rozvojových politik a humanitární politikou. Děkuji. Mrs. you have the floor. Mimo mikrofon. Ringrazio Především si poděkovat eh, zpravodajkám, eh, kolegovi Ináciovi Koraovi a také zaměstnancům za vynikající spolupráci. Některé prvky, které mi leží na srdci, bohužel v tom finálním textu nejsou. V odstavci například o privatizaci přijímacích středisek, což je příčina velkého skandalu z mafii v Italii a pozastavení prostředků pro hotspoty v případě porušování procedurálních práv a e, práv e, žadatelů o azyl. A to je dosvědčené mnoha svědky. Také bych tam chtěla mít podmíněnost u pomoci nedemokratickým e, státům v, v případě chartumského procesu. Ale jsou tam určitě pozitivní prvky v tom textu. Především náznak sil Eh, silného státního zástupce evropského, který eh, bude eh, schopen zasáhnout v případě porušování práv. Potom ohledně azylu, migrace a integrace mít jednotlivé rozpočtové položky, oddělovat legální migraci, azyl, politiku repatriace a spolupráce solidarity mezi členskými státy. Za třetí žádost komise lépe začlenit nevládní organizace do této činnosti a zaručit mechanismy transparentnosti a kontroly a odpovědnosti při využívání finančních prostředků. Vyžaduje to monitorovací a hodnotící eh, prostředky nejen ex post, ale i v průběhu využívání těchto zdrojů. A to je pozitivní. Na závěr je přijata žádost o stabilní trvalé financování ze strany EU pro mezinárodní organizace pracující v této oblasti, což umožňuje strategické působení e, v širokém rozsahu a také je e, přijat ten systém přímých odměn, což se tady se týká o malé e, ONG například, nevládní organizace, které by takto měly přístup k financím EU. Omlouvám se kolegům, bohu, bohužel vás teď musím opustit. Mám další zasedání, na které budu muset odejít. Eh, je mi to velice líto. Děkuji. Thank you, Mrs. Spinelli. Mr. Corral. Děkuji, paní Spinelli, pan Corral. Medanky. Děkuji. Já bych také rád poděkoval kolegyni Barbaře Spinelli a všem tedy zaměstnancům za vynikající spolupráci nad tímto dokumentem a také oběma spoluspravodajkám Robertě eh, Metzola a eh, Cecil Kienže. Ta práce je eh, výsledkem kompromisu a to byl také náš cíl. Šlo nám o to, abychom se shodli mezi všemi politickými skupinami, takže bylo zapotřebí trošičku snížit naše očekávání. A já jsem Ital, tedy konkrétně Sicilan, takže e, bych byl tvrdší u mnoha aspektů. Ale říkám dobrá, Eh, důležitější je mít společný konsensus, abychom se pohnuli vpřed. V Itálii migrační otázka uh, už častokrát a mnohokrát viděla přítomnost mafie, která se ráda pletla do migračních záležitostí. Když hovoříme o rozdělování finančních prostředků, musíme také mít na paměti, že nejsou omezené a proto musí být správným způsobem rozdělovány, konsistentním způsobem v souladu s cíly EU a také podle potřeb členských států a podle jednotlivých aspektů, jako jsou například e, nouzové situace v imigraci. Co se pak týče záchranných akcí na moři, e, toho prvního záchytu těch uprchlíků, integrace a tak dále, Eh, to jsou podle nás aspekty, které jsou příliš významné na to, aby byly podřízeny jen eh, pouhému dohledu nad vnějšími hranicemi. Co se týče prevence a trestání zneužívání. Jsou to různé politiky EU, za kterých se využívají prostředky, což je objektivní potíží při zjišťování informací o tom, jak se využívají prostředky. A proto je pak velice složité demokraticky kontrolovat, jak ty finanční prostředky jsou využité. Nedostatek transparentnosti je plodnou půdou pro ty, kdo chtějí dělat eh, velice výnosný biznis imigrace což sebou nese korupci, klientelismus, zločinecké organizace, které vidí v imigraci eh, výnosnější obchod než obchod s drogami, což můžeme také ukázat na příkladu Itálie. Jsou tu některé prvky, které jsou pozitivní v té zprávě a my je chceme zdůraznit. A pro nás je velice důležité, aby byla zajištěno správné využití finančních prostředků na základě cílů Evropské unie, a to jak pro členské státy, tak třetí státy, tak aby byla vytvořena eh, metoda eh, rozdělování, řízení a kontroly, to, jak jsou využívány ty prostředky. Je zapotřebí mít mm, legální eh, způsoby imigrace a také nad nimi mít dohled a kontrolu. Eh, je tu celá řada různých politik EU, z nich se využívají finanční prostředky, tedy zapotřebí je svým způsobem zpravovat a také k tomu přizvat občanskou společnost. Jo, uh, I ask now mem- Děkuji. A teď poprosím ostatní poslance. Je zde žádost paní Gomez. Máte slovo. Velmi stručně. Ráda bych pouze řekla, že si nemyslím, že prostřednictvím kartumského procesu můžeme, abych tak řekl, outsourcovat na jiné to, na co nemáme žaludek nebo schopnosti. To je podle mě problematické. A ráda bych také řekla, že ano, chci více soudržnosti, více interakce u financování těch interních a externích oblastí. A v této souvislosti si myslím, že evropská politika sousedství, to, jak ji právě reformuloval komisař Hahn a paní Mogherini, vysoká představitelka, by mohla být i velice důležitým nástrojem, který by měl být v této zprávě reflektován. je tu tolik diskoordinace nebo tak málo koordinace, že to zkrátka už není přijatelné. Protože bez ohledu na naše snahy uprchlíci migranti budou dále přicházet a pokud nebudeme mít bezpečné legální kanály, dokud je nebudeme kontrolovat nějak organizovaněji, nezajistíme ani jejich lepší integraci. Samozřejmě nechceme ani nikoho odstrašovat od toho, aby k nám přicházel. Já jsem dnes ráno s chodou okolností zrovna snídala s odborníky z nevládní komunity, kteří pomáhají lidem v Turecku a jiných státech v daném regionu. A jedna z těch situací, která byla zmíněna, byl Irák kde není vůbec žádná koordinace mezi ECHO a dlouhodobou rozvojovou pomocí, která měla zajistit vzdělávání. A tím pádem v uprchlických táborech nejsou vůbec žádné školy a vnitřně vysídleným ani uprchlíkům se nenabízí žádná pomoc, kde, eh, a to ani tedy v té oblasti, kde lidé utíkají Jednak před islámským státem, ale jednak protože nemají žádné vyhlídky pro své děti, protože ne, není možné zajistit vzdělávání. A to je taková nesoudržnost evropská, která nesmí pokračovat. A bylo by hezké ji zdůraznit. A věřím, že paní Mecola a paní eh, Kienge se toho zhostí dobře. Děkuji, paní Björk. Děkuji. Chtěla jsem pouze krátce zmínit několik věcí. Měli jsme mm, cestu delegace na západní Balkán. Byli jsme tam eh, s frakcí GUNGL, e navštívili jsme několik transitních táborů a jeden z nich, jeden z těch, který jsme navštívili, dobrá, budu to tedy opakovat anglicky. Byli jsme jako GNGL na západním Balkáně, navštívili jsme několik uprchlických táborů, například na hranici u Srbska. Tam jsme zažili uprchlíky, které bulharské policejní orgány byly okradli je, dokonce eh, na ně pustili psy, kteří je pokousali. Máme ale jasné svědky, hovořili jsme s těmi lidmi. Předložíme k tomu zprávu. Například víme, že komise financuje bulgars, bulharskou policii, aby zlepšila svou práci. Je tady tedy možnost, aby komise pozastavila financování, pokud policejní složky se chovají tak, jak se chovaly? on language eh, problem. Měli jsme jazykový problém, ten se vyřešil. Předám slovo paní Mecola. A eh, také bych vás chtěla požádat, a už to nejsou další poslanci, kteří by chtěli hovořit, abyste přešla přímo k dalšímu bodu, což je zpráva o cestě do Tunisu. Paní Mecola, prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem si zaznamenala všechny komentáře. Budeme se snažit takto spolupracovat dál na této zprávě, na těch tématech, která vyžadují celou spoustu kompromisů v našich politických skupinách. Paní Gomez, beru na vědomí, co jste eh, říkala ohledně politiky sousedství reakci komisaře Hána samozřejmě, že tyto dokumenty byly dokončeny ještě předtím, než co se teď stalo, takže budeme se to snažit zohlednit v tom konečném textu. Děkuji za návrh. Co se týče tedy zprávy o Tunisku, Dokument, který před námi leží, je jasný. Byla to vynikající mise. Cecil Kienge a já jsme tam byli společně. Vedli jsme pětičlenou delegaci. Eh, celá cesta byla vynikajícím způsobem zorganizována. Chci to poděkovat sekretariátu. My jsme jasně řekli, že nechceme být jen na těch eh, běžných místech, jak tomu bývá v sedohorických zemích, Eh, že bychom se sešli nejen tedy s vládou, jejich zástupci a že bychom tady dostali jenom jeden názor na situaci, ale chceme znát realitu, seznámit se s ní, eh, takže eh, také jsme chtěli se setkat jeden den po obdržení mírové ceny právě s tím držitelem a s dalšími místními, například novináři, většinou Itali, kteří nám vysvětlovali, jak situace vypadá. Obecně tím slabým bodem Tuniska je, aspoň jak já jsem to viděla, je to, že hodně závisí na dění v Líbii, hranice s Líbií, eh, obecně zdrojem buď příchodu eh, ozbrojenců nebo eh, příchodu útoků je, v eh, dobu, co jsme tam byli, se jim zrovna podařilo odrazit jeden útok. Eh, není tam tedy vláda jednoty, což tedy umožňuje islámskému státu, a taky nám bylo řečeno, že i Boko Haram jim umožňuje, aby vzkvétali v této zemi, takže islámské eh, buňky, ty radikální buňky, fungují na severu i na severu země a to vzbuzuje velké obavy v turistických orgánech, které se ze všech sil snaží především zajistit, že eh, obchodování a pašování lidí eh, nebo tyto pašeráci nebudou využívat eh, toho, co se děje v Líbii. Oproti tomu je, musíme říct, že spolupráce s alžírskou vládou je velice dobrá. Alžírské orgány pomáhají Tunisku i po těch útocích v SUS. A já si myslím, že trochu zklamáním, no nebo spíše než zklamáním, eh, bylo eh, zkušeností, která vzbuzovala dotazy eh, v detenčním centru Eh, kde jsme měli pocit, že žene v pořádku, tam byl jeden člověk v tom centru, takže jsem si říkala, kde jsou ti lidé, které, které tedy uklad, nebo teda, která vedou tuniské orgány k tomu, aby se cítili pod hrozbou. Eh, nebo mm, co by spochybňovalo nějak status, protože když nejsou v tom detenčním centru, tak by tedy měly být ve vězení, bych řekla. Ale tato otázka nebyla zodpovězena, kde tedy ty osoby se nacházejí. Ale mm, celá ta cesta byla pozitivní a eh, ukázala nám, co se děje v této zemi, která je geograficky nejblíže Evropě i tedy s ohledem například na vzdálenost mezi Tuniskem a Sicílií. E, já bych chtěla pozbudit kolegy k tomu, aby e, pořádali další zasedání e, v těchto sousedních zemích, které trpí migrační krizí a které by rády dosáhly toho, že jejich státy nebudou chápány jako živná půda radikalizace, Mm, protože tam dále tedy dochází eh, k těmto eh, činnostem. Musím říct, že jsme si velice silně uvědomili, co se vlastně děje, když jsme se setkali s velkým počtem eh, velvyslanců z členských států a konzulárních pracovníků. A když jsme se ptali, jak se máme dívat na Tunisko, jestli to je tedy země, která je, je transitní zemí nebo cílovou zemí, tak zástupce členského státu nám řekl, že valná většina osob, které žádají o víza do EU, jsou tunisané. A chtějí přijít pracovat do EU, což je v rozporu Eh, s tím, co uváděl ministr vnitra, který tvrdil, že vše je v pořádku v Tunisku, zatímco situace vypadá tak, že velká část populace, zejména mužská populace od 18 do 35, eh, která především osiluje o to, aby se dostala do EU a tady pracovala. Děkuji. Děkuji, Roberto, za tyto informace. Pan Korao. Eh, bude mluvit jménem paní Kienge, prosím. Děkuji, budu hovořit za kolegyni Kienge i sám za sebe, protože jsem byl také mm, na, na té služební cestě do Tuniska. A poté, co už vysvětlila kolegyně Roberta Mecola, bych chtěl poděkovat sekretariátu za vynikající práci. Eh, která byla vidět za ty dva dny, co jsme tam byli. Neměli jsme tedy ani vteřinu oddechu, protože jsme pořád měli nějaké schůzky, jezdili na nějaká místa a víc jsme opravdu stihnout nemohli. To, co tedy můžu dodat eh, k závěrům, které byly vysloveny, je, že z těch setkání s občanskou společností a jejich zástupci, se zástupci vlády a parlamentu a tuniských institucí, jsme tedy vyrozuměli, že prioritou je bezpečnost eh, a že pak je tady na druhém místě ekonomika, imigrace, řešení otázky imigrace a my jsme viděli, jak toto funguje při mnoha schůzkách podle tuniských orgánů. Jejich země je stále více nikoli transitní, ale cílovou zemí. Takže z tohoto pohledu je důležité, aby Tunisko mělo nějakou komplexní legislativu ohledně migrace. Oni nemají asilový zákon v Tunisku, a proto je zapotřebí, aby jej sestavili co možná nejdříve. A za těch schůzek s poslanci jsme e, nevyrozuměli, kdy a jak takovýto zákon bude schválen. Také nás buzovala obava, e, že imigranti nemají jasný právní status v Tunisku. Imigranti se snadno odstnou e, v ilegální situaci, což vede k přímé imigra- kriminalizaci imigrantů a mohou mít 20 dinárů na týden a eh, pokud, eh, pokud eh, nezaplatí, tak nemohou opustit zemi a ta, ta pokuta může časem tedy narůstat evidentně. Tito lidé tedy nemají právní jistotu a jsou v nejisté situaci. Děkuji, pane Kora. Paní Gomez se hlásí. Děkuji, chtěla bych poděkovat eh, kolegům, kteří jeli na tuto misi. Pokud já vím, tak eh, jakákoliv mise tohoto druhu nebo jakákoliv jiná mise zahrnuje i schůzky s opozicí a nevládními organizacemi. To je součást eh, našeho schématu a zcela správně. Ráda bych podpořila to, co říkala paní Mecola o implikacích Libie nejen na eh, bezpečnost Tuniska, ale i na naši bezpečnost. To je opět něco, co naše členské státy nehorázně přehlížejí. Nevím, možná někdo se tím zabývá, ale jiní to ignorují. Realita je taková, že v tuto chvíli islámský stát už určité teritorium v Libii ovládá eh, zejména ve městě Sirta, předtím byli v Drně, eh, tamtu je místní vyhodila a teď jsou v Sirtě. A je naprosto nehorázné, že se to nezmiňuje a že, nas, že naše členské státy i nadále nehovoří o té válce, kde, ke které v Libii dochází. Ta země nicho, nikoho je totiž eh, přesně to podhoubí, které islámský stát potřebuje. Je potřeba hovořit i o státech jako Saudská Arabie, Egypt, Turecko nebo Libanon, aby nám vysvětlili tu situaci v Libii, protože ta situace v Libii pro nás může mít vážnější důsledky než to, co se třeba dnes děje v Sýrii a Iráku, jen tak pro zajímavost. Děkuji vám, paní Gomez, i eh, ostatním kolegům. Další termín pro diskusi na této zprávě je 10. prosince. A ráda bych vám oznámila, že další schůze se bude konat 23. listopadu od 19 do 20 hodin. Budeme hlasovat, to je tedy příští schůze výboru Libe. A poté Běžné zasedání výboru Libe proběhne 30. listopadu a 1. prosince 2015. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a za spolupráci. Nebylo to snadné dopoledne, ale děkuji. Přeji vám hezký víkend.